Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já si dovolím zahájit dnešní zasedání. Dnes v pondělí výboru pro zahraniční věci. V prvé řadě vás poprosím, abychom přijali pořad jednání v eh, navrhovaném znění. Pokud nemáte žádné připomínky, tak eh, mám za to, že můžeme považovat tento pořad jednání za schválený. Za druhé oznámení předsedy, možná, že pan spolupředseda později bude něco mít, ale v tuto chvíli nic nemáme. Číslo tři zařazuji schválení zápisu z 29. června, 15. července, 1. srpna, 31. srpna a 15. září. Má k tomu někdo nějaké připomínky? Nikoli v tom případě považuji zápis jednání za schválený. Dostáváme se k bodu 4, implementace a přeskum strategie pro vztahy mezi EU a Střední Asií. Spravodajem je Tamáš Meserič ze Zelených. Tamáš, je zde v sále. Stínoví zpravodajové k této zprávě jsou připraveni. Zadeve zpracovává stanovisko pan George Shepley, pak Julie Girling a projednání návrhu se předpokládá 17. listopadu v 18 hodin. Tento bod bychom skombinovali s prezentací původních zjištění z regionu. Máme zde externí experty v první řadě, kteří jsou připraveni nám poreferovat, jak jsme se už dohodli. A já vítám pana Jose Bonstru, který je zde, pak Tika Tesvace rovněž přijela a měli bychom se tedy podívat na původní a primární zjištění k strategii EU Střední Asie. Vítám i pana Michala Romanovského za německý Marshallův fond, který připravil informace ke strategii EU Střední Asie. Máme zde také stanoviska EU, e Spojených států, Číny a Ruska. Já bych připomněl, že se eh, tento bod opírá o původní přeskum výboru AFET z června, kdy za lotyšského předsednictví spolu s vnější službou se zpracovaly tyto prvotní informace. Také zde máme informace od zvláštního zástupce EU pro střední Azii. Dám v prvé řadě slovo kolegovi Meserečovi, který nám v prvé řadě řekne základní informace. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, vážení kolegové. Já se pokusím hovořit stručně, protože si myslím, že nejdůležitější je výměna názorů s experty, jelikož moje informace si můžete přečíst. Já bych chtěl ale poděkovat svým kolegům a sekretariátu kolegům ve skupině, kteří mi velmi pomohli při zpracování této zprávy a jejich práce se hodně promítla do samotného textu. Samozřejmě jakékoliv nejasnosti či nedostatky této zprávy jsou pouze mojí eh, vinou. Chci však poděkovat za přispění kolegů. Já bych chtěl poděkovat také za možnost navštívit region spolu s delegací prostřední uh, Azii. Děkuji vám za tuto možnost, bylo to pro mě velmi užitečné a přínosné. Také jsem se setkal s řadou různých expertů, stávajícími a minulými zástupci EU v tomto regionu. Původně to zpráva z vlastního podnětu, která pojednává o tom, že strategie EU střední Asie se už dostává do svého konečného posledního sedmého roku. A 17. ledna dostaneme zprávu o pokroku a my jsme předpokládali, že nejlepší by bylo postupovat tak, že bychom provedli vyhodnocení na základě této zprávy. To znamená, že bychom nutně uh, neprojednávali všechny zbývající otázky, které se týkají další států ve střední Asii. Což ovšem neznamená, že to, co se nachází v této zprávě, je to jediné důležité, pokud jde o tyto země. Třeba eh, zpráva za měsíc eh, březen zde eh, není zahrnuta, ale to je proto, že my jsme se museli omezit na určitý počet slov Myslím si, že výměna názorů však bude eh, velmi plodná s tím, že zde máme všechny pozměňovací návrhy. Já bych v tuto chvíli rád upozornil na tři věci, které se nacházejí v návrhu zprávy. Jednak my, a to si myslím, že je úplně nejdůležitější z mého hlediska, my v přeskumu považujeme za dobré, že vztahy EU a činnosti EU v této oblasti by se měly v budoucnu odvíjet podmíněně a e, odděleně. Velmi často to tak v minulosti nebylo, že vlivem historických událostí byly tyto země považovány za jeden celek a zůstaly tedy jedním celkem v rámci posovětské e, éry, jenomže zde jsou ohromné rozdíly, ať už jde o hospodářskou, e, sociální, politickou situaci či bezpečnostní situace. A podle mého tedy dává velký smysl se snažit postupovat um, individuálně. Neměli bychom nutně ve všech oblastech se snažit dosáhnout úplné a celestvá regionální spolupráce. Měli bychom vždycky vybírat na daný projekt odpovídající partnery. S tím, že samozřejmě zde budou určité překryvy a možná zjistíme, že v některých oblastech dosáhneme lepších výsledků, pak, když budeme postupovat v rámci jednoho celku, ale ne, nutně to vždycky musí fungovat a ne vždycky jsou priority EU nastavené tak, aby šlo uplatňovat tento přístup celému celku. Zároveň si uvědomujeme, že je zde dána strategická důležitost a ta se od roku 2007 hodně posunula. Tehdy dominovaly vztahy s Afghánistánem a e, odpovídající další otázky. V tuto chvíli jsou zde jiné strategické výzvy, v tuto chvíli Předpokládáme, že k této věci sestavení priorit se kolegové budou vyjadřovat i v rámci pozměňovacích návrhů. To je otázka bezpečnostní. Potom bych chtěla upozornit na to, že hlavní problém, s nímž se v tomto regionu setkáváme, spočívá v tom, že zde dochází k, k neustálým posunům eh, v politickém vývoji a Eh, zacházení s lidskými právy s jednou výjimkou, to je Kyrgyzstán. Proto strategie EU, střední eh, Asie, by se měla soustředit na úplně všechny eh, oblasti, včetně lidských práv. A my máme celou řadu platform, včetně CPA, které se snaží o nastavení debat, které by probíhaly v pravidelných intervalech. A já si myslím, že to by měl být jeden z důležitých prvků té naší podmíněnosti, o níž přemýšlíme, kterou chceme v další angažovanosti v regionu nastavit. To ale neznamená, že bychom se měli odpojit od tohoto regionu. My naopak chceme eh, v novém cyklu eh, přivítat eh, rozvojové Mm, pomoci, které si ale myslím, že by měly být mnohem lépe zacílené a měly by se soustředit právě na ty vlády, které se chtějí věnovat otázkám korupce, chudoby a tak dále, to, což znamená, že by vlastně vývoj v dané zemi nebyl kontraproduktivní, když eh, to navážeme na dané projekty. Je to tedy individuálně podmíněný přístup k jednotlivým státům, který může velmi pomoci a Spojené státy to vidí velmi podobě, podobně v daném regionu. My jsme s se současnou i bývalou vládou na toto téma hovořili a bylo několikrát řečeno, že tento region by měl být vnímán jako jednotný celek. Samozřejmě Spojené státy předpokládali, že bude možné s tímto regionem spolupracovat jako s jediným celkem. Teď už se začínají uvědomovat, že uh, tohle zřejmě v budoucnu možná nebude a že bude třeba tedy začít více rozlišovat. Děkuji. Děkuji, pane Meseriči. A ještě než dáme slovo expertům, tak já poprosím ještě dva stínové zpravodaje. Nejprve pan Kukan, ale ten dnes se dnes nedostavil, takže za EPP Kristian Preda. Děkuji, pane předsedo. Já bych jménem pana Kukana chtěl poděkovat kolegovi Meseričovi za první návrh. A Pan Kukan se domnívá, že potřeba věnovat více pozornosti regionu našich eh, kteří, eh, který je sousedním regionem našich eh, sousedů. Měli bychom se soustředit na specifika jednotlivých zemí, na eh, situaci v daných podmínkách. Je zde jiná dynamika ve střední Asii a proto musíme rozlišovat a být dostatečně flexibilní. Pan Koukan se domnívá, že jsou zde tři témata, na která by rád ve zprávě upozornil. Vnější služba a vnější činnost EU musí být v tomto regionu více koordinována a více viditelná. To je budoucí směřování našich politických nástrojů. Jsou to projekty, které se týkají třeba vzdělávání v rámci regionálních programů, pak jsou zde otázky ostrahy hranic a boje proti Eh, pašování drog, to, tohle všechno by mělo být lépe koordinováno. Eh, měli bychom eh, rozvinout pozitivní a konstruktivní dialog, který by podporoval dobrou veřejnou zprávu, úctu k lidským právům a, a právní stát. Měli bychom také lépe propojit jednotlivé tyto prvky. Tyto země se setkávají s podobnými problémy, proto regionální spolupráce by byla jednou z variant. A pan Kukan se domnívá, že Evropská unie má už celou řadu osvědčených postupů, které může nabídnout našim partnerům ve Střední Asii Máme zde několik pozměňovacích návrhů a pan Kukan říká, že bychom eh, se na ně měli zaměřit a že se bude těšit na projednání a vyjednání vyváženého textu. Děkuji. Děkuji, Kristián. Dám slovo našemu stínovému zpravodaji. Panu Nartovi, prosím. Pane Narte, máte slovo. Après. Ah, ok. To, no tak dobře. After our experts, so I... Takže až po vystoupení našich expertů, paní Manesku zde není, paní Jakoncary. paní Jakoncary, není v sále, takže se vyslechneme v prvé řadě naše experty. Pan Monstra, prosím, máte slovo. Máte pět až sedm minut. Děkuji, pane předsedo. Monitorovací program Evropa Střední Asie už probíhá sedm let a věnuje se naplňování strategie EU pro Střední Asii a při této příležitosti bych rád konstatoval, že my se eh, už v tuto chvíli věnujeme návrhu zprávy Evropského parlamentu a jeho změní. Právě jsme se vyslechli prezentaci této zprávy. Myslím, že jsou tam některé vynikající připomínky. S některými z nich se stotožním. Poslední sedm let byla EU relativně úspěšná v tom, že se podařilo založit několik institucí ve střední Asii a posílit vztahy tím, že jsme například mnohem více zastoupeni v, v terénu, jsou lepší vztahy s Kazachstánem. Určitě za posledních pět let se tyto vztahy zlepšily. Pak je zde ale obrácená strana mince a to je otázka dopadu. EU e zde musí konstatovat, že tento region je méně stabilní, Demokracie je velmi často ohrožena a otázka lidských práv se zhoršuje. Myslím si, že strategie pro střední Asii a pro mezinárodní vztahy se zaměmi střední Asie je komplikovaná situace, protože řada lidí hovoří o vizi. Třeba eh, Spojené státy si, se, se doufají, že tam budou moci více prodávat, Čína chce posílit hospodářské vztahy a to jsou všechno eh, politické představy, ačkoliv třeba nejsou ještě promítnuty na papír, ale aby EU měla takto rozsáhlou strategii se sedmi prioritami. To je něco nového. Některé z těch priorit nejsou ani realistické a po mnoha letech a mnohatém přeskumu je velmi obtížné nastavený směr změnit. Takže buď to budeme vyjadřovat politicky, což je něco, od čeho potom už zase nemůžeme odstoupit, anebo budeme mít opravdovou strategii, která bude měřitelná a naplnitelná, což je obtížné. A já naprosto souhlasím s panem zpravodajem, že bilaterální smlou, bilaterální vztahy a individuální přístup je to pravé jsou to nejdůležitější země pro evropské pro Evropskou unii a členské státy tam chtějí mít svá velvyslanectví. EU je největším partnerem pro tyto země. Kazachstán se v podstatě hodně posunul díky této strategii. Kyrgyzstán zde byla veliká naděje. Zde však Proces demokratizace je nadále ohrožen a tato země je stále obtížnější pro práce, ale pořád máme ještě naději po nedávných demokratických volbách. Tajikistán rovněž velmi chudá země, sousední země Kyrgyzstánu a zdá se, že zde se spojí všechny problémy Střední Asie na jednom místě. Ať už je to otázka řízení, problém eh, s Afghánistánem, sousední zemí, problém nízké stability, špatné vztahy s Uzbekistánem a dalšími sousedními zeměmi, to vše se zde snoubí v jedné zemi. Turkmenistán jedna z nejuzavřenějších zemí na světě, zřejmě po Severní Koreji. EU nemá delegaci v této zemi, což považuji za zvláštní, jelikož na čem se zakládala původně strategie před sedmi lety na otázce energetické. A zde máme největší zásoby ropy v této zemi. A přesto nemáme eh, pro tuto zemi delegaci. Uzbekistán je pátá a největší země, zde je to velmi problematické, jsou zde sankce, po, které byly po roce 2009 zrušeny, byly to sankce které byly uloženy v roce 2005. Delegace EU zde existuje, ale bohužel vztah mezi EU a tuto zemí nijak neskvétá. Regionální spolupráce. Zde jsem poněkud skeptický, protože si myslím, že to bude potřeba lépe vyhodnotit. Je zde program pro vzdělávání, program pro aspekty právního státu a krom toho ještě probíhají velké investice do otázky řízení ostrahy hranic. Uh, Výsledky jsou omezené také proto, že tyto země nechtějí eh, příliš spolu spolupracovat a regionální spolupráce a rozvoj zde neexistují. V podstatě musí to buď vnější země realizovat, anebo to musí realizovat sama EU. Jsou zde jasně dané vize těchto eh, programů, k ním se ovšem musíme stavět flexibilně. Není to jenom o pěti těchto zemích, ale musí to být tři země plus Mongolsko, plus Azerbajdžán nebo eh, plus další země, vždycky flexibilně. Pak je zde otázka rozvojové pomoci EU. Od roku 2007 do roku 2014 EU investovala 750 milionů do střední Asie a národní politiky členských států tuto částku zdvojnásobily u pěti zemí. Já si myslím, že EU se za těch sedm let hodně poučila a v tuto chvíli má možnost nastavit nový rozvojový plán na následujících sedm let na základě této zkušenosti. Zde bychom se už se soustředili na čtyři země nebo případně tři země, protože Kazachstán nedostane přímé investice a Turkmenistán zřejmě také nedostane přímé fondy vzhledem k příjmové situaci, která se změnila, zvýšila Máme zde méně nastavených priorit pro EU, protože ten ohromný seznam priorit s malými prostředky vedl k malému dopadu. tuto chvíli se situace mění. Přesto však z těch 750 milionů jsme se na příštích eh, sedm let dostali až na eh, jednu eh, miliardu, to znamená, že prostředky jsou vyšší, ale mám zde několik otázek. Co je důvodem pro toto navýšení, když víme, jak je složité v rozvojových otázkách zpracovat ve střední Asii? Korupce je zde eh, bezměrná a je to jedna, eh, je zde jedna země, která z toho na další sedm let vy, eh, vypadla. Tak se ptám, jaký je důvod tohoto navýšení. Pak se ptám na další problematickou otázku a to je otázka rozpočtu. Krom Světové banky EU jediná, která eh, ve střední Asii podporuje jednotlivá odvětví v Kyrgyzstánu a Tadžikistánu, kteří eh, mají nárok jako nejchudší země na takovou rozvojovou pomoc. Takže to chápu, ale myslím si, že bychom se k tomu měli stavět praktičtěji, abychom vždy vzali v potaz otázku korupce. A pak mám otázku na téma Uzbekistánu. Tato země skoro nedostala vůbec žádnou rozvojovou pomoc od EU nebo od jiných dárců a v tuto chvíli z ničeho nic dostane 186 milionů euro za příštích 7 let. Tak se chci zeptat na důvod. I to je pro mě obtížné pochopit. Někdo mi návko říkal, že jde o výpočet podle počtu obyvatel a podle úrovni rozvoje země, což znamená, že tento přístup je velmi technicky pojatý. Já si myslím, že je to velmi složité pro EU a myslím si, že je třeba navázat rozvojovou pomoc na politickou strategii. Abych to schrnul, jsou zde tři oblasti, alespoň podle mého. Měli bychom se na ně soustředit podle mého v následujících letech. Bilaterální vztahy na základě demokratických hodnot a e, situace lidskoprávní, což je ještě něco, o čem se dozvíme více za chviličku. Potom lepší spolupráce v oblasti eh, bezpečnosti a bránění konfliktům. To je to region, který je velmi ohrožen dalšími konflikty i v následujícím desetiletí, tak se ptám, jakou roli může zhrát EU. Za třetí, jednoduchá a efektivní rozvojová politika, kde musí hrát zásadní roli oblast vzdělávání. Zde se může EU opravdu zasadit o prosazení daných hodnot. Děkuji. Děkuji. Děkuji také za to, že jste dodržel časový rámec. A nyní paní Cervace, prosím. Děkuji. Středoazijský region je v podstatě asi nejkomplexnějším regionem v celém světě. Pět zemí, které zde leží, jsou považovány za autoritární, autoritářské režimy. I přes některé malé změny, ve kterým došlo třeba v Uzbekistánu, co se týče dětské práce, k některým drobným změnám také v Tadžikistáku. Vůbec celková situace lidských práv v tomto regionu je velmi vážná. Lidská práva, demokracie a e, právní stát, to jsme identifikovali jako hlavní prioritu pro evropskou strategii už v roce 2007, ale pokrok v téhle oblasti byl velmi malý. Tohle to ovšem není nějaká abstraktní věc, protože pouze když dobře fungují instituce, soudy a parlament, tak samozřejmě je možné eh, zaručit eh, ochranu základních lidských práv. Kazachstán eh, se nyní pomalu stává zemí, kde roste ekonomika, kde se tedy stává z této země globální hráč, ale přesto oblast lidských práv je tam stále velmi vážná a mnohé se nezlepšilo. Kyrgyzstán, což pov- který považujeme asi za nejotevřenější zemi v regionu, i tam se hovoří e, o nejrůznějších e, porušování lidských práv jako kriminalizace různých skupin a podobně. V Tadžikistánu e, je druhou největší politickou stranou islámská renesanč, strana islámské renesance a Eh, jiné země, zase jiné strany přišly o své zastoupení v parlamentu. Eh, nejvyšší soud eh, v Tadžikistánu ovšem řekl, že tato strana je zakázána, tedy její vstup do parlamentu, protože je na seznamu teroristických aktérů. V Turkmenistánu zase jsou napojení na Severní Koreu dochází pořád k zastrašování nezávislých novinářů, přístup k internetu je omezován ze strany úřadů a tak dále. V Uzbekistánu to je zase e, země, kde panují obrovské represe, e, potlačování lidských práv. E, je tam vůbec se tam třeba neřeší otázka nucené práce a podobně. Zase se tam eh, potírají eh, jakékoliv snahy o eh, svobodu projevu, jsou pro následování novináři a podobně. Vydávají se nejrůznější zákony, které znemožňují práci neziskových a nevládních organizací. Opozice v podstatě už tam vůbec nefunguje. Za posledních deset let se pořád hodně hovoří v tomto regionu o bezpečnosti a stabilitě, ale to tam má velmi negativní dopad na lidská práva. Jak rychle tohle to může vytvářet eh, vlastně hrozbu pro Evropskou unii? To se teď ukazuje. My jsme v dialogu s, se středoazijskými zeměmi už vlastně od 90. let. Máme dialogy, které jsme v oblasti lidských práv odstartovali právě v roce 2007. A EU i ve svých závěrech Rady z června 2015 si stanovila jako prioritu pokračovat v tomto dialogu s těmito zeměmi, ale ukazuje se, že prostě lidská práva v těchto zemích jsou stále porušována, takže nevychází nám příliš vstříc. Pak jsou, je tam celá řada e, problémů, které e, se musí řešit. Například tyto země se musí otevřít, musí e, reagovat na tento dialog. Je jasné, že demokracie také musí zapustit své kořeny, nemůžeme ji někomu vnutit aby k tomu došlo, tak samozřejmě je potřeba poskytnout podporu i finanční eh, neziskovým a nevládním organizacím v těchto, zemím, v těchto zemích. Eh, právě proto tady eh, jsme například hovořili o tomto zvýšení ve fondech z těch 750 milionů na 1 miliardu, ale bohužel i eh, toto navýšení fondů ehm, úplně nevedlo k dostatečné podpoře ehm, neziskového sektoru či eh, občanského sektoru. Největší problém jsou asi ty mm, restriktivní zákony, které omezují svobodu slova a kriminalizují eh, nejrůznější demokratické aktivity. V nejnovějších eh, závěrech Rady EU eh, e zdůraznila, že považuje tento region za strategický EU tedy hledá e, stabilní e, vztahy a chce tedy ustanovit jasné propojení s těmito zeměmi i za účelem e, spolupráce v oblasti bezpečnosti. To ovšem vyžaduje posílení demokratických institucí, parlamentu, soudů a tak dále. Děkuji. Thank you very much, Madame Cervace, for your presentation. Děkuji za vaši prezentaci. Není další odborník. Já se podívám na tento region z pohledu ehm, strategie hedvábné cesty, které, ehm, řekněme, teď už je to, eh, tahle ta strategie znovu módní protože zde máme asi 60 hospodářského globálního eh, výkonu tedy v Ázii. A vlastně ta, tahle ta střední Asie eh, se tomu přibližuje. Eh, já bych řekl, že Rusko jako takové nemá žádnou strategii dvábné stezky. Ale Přeci jenom zde působí ruská, ruské taktiky, zejména tedy v oblasti eh, bezpečnosti. Máme tady Euroazijskou unii a podobně. Eh, Rusko má také své vojenské báze v Tadžikistánu, v, v Kyrgyzstánu. Co se týče energetiky, Kreml už tady nemá tak silné postavení jako dříve. Nyní v podstatě největším dodavatelem ropy v regionu je Čína. Ovšem Rusko stále tedy spolu s Čínou a EU je jedním ze tří hlavních obchodních partnerů tohoto regionu. Největší hrozba, která eh, zde asi existuje, je, že stávající eh, vlády by mohly být nahrazeny eh, různými islamistickými uskupeními. Takže kdokoliv se ovšem snaží nějakým způsobem eh, do tohoto regionu zasahovat, eh, musí být připraven na to, že eh, bude vstupovat v konkurenci s Moskvou. Například USA teďka vstoupily do takové nové fáze s vztahů s, těmi, s touto oblastí. A je zřejmé, že tedy Washington bude muset asi nějak přepracovat svůj přístup, který vždycky byl založen hlavně na bezpečnosti. Zase právě USA v roce 2011 oznámili novou eh, strategii, říkají tomu tedy strategie dnes stezky, tady jde tedy o obchod, ehm, který se zaměřoval také na eh, širší region, včetně Afganistánu. Já si myslím, že USA nikdy nedostáhnou stejné pozice, jako tady v tomhle regionu má Rusko a Čína. Protože prostě ta vzdálenost je opravdu tam eh, asi nevýhodou. Washington prostě tam nemá žádné přímé eh, energetické zájmy, takže vlastně takhle eh, působí z dálky. Zajímavým případem je Čína, protože Čína je ambiciozní eh, ekonomika a v roce 2013 Čína jasně projevila své záměry ohledně toho regionu, protože tedy vyhlásili právě tu iniciativu Hedvábné stezky. To je multimiliardový infrastrukturní investiční projekt, který má za cíl zvýšit konektivitu a integrovat eh, země eurazijského kontinentu. Tady eh, co se třeba týče otázky vojenských věcí, tak eh, pozice Číny ve srovnání třeba s Ruskem je slabší. Ale co se týče energetiky a jiných oblastí, tak eh, se Číně nikdo nevyrovná. Eh, Čína vlastní asi čtvrtinu vlastní produkce v Kazachstánu a celkem je největší obchodní investor a největší obchodní partner v tomto regionu Střední Asie. Střední Asie Eh, je významná pro Čínu, ale stejně tak Čína eh, má velký význam pro tenhle region, protože tady právě jde o ty miliardové investice do infrastruktury. A co se týče té strategie hedvábné stezky, kterou eh, Čína má, tady jde vlastně jenom o jednu věc. Aby se udržela stabilita. Místní režimy spolu tedy s velmocemi, které eh, působí v této oblasti, jsou tedy těmi zainteresovanými stranami v tomto regionu. Protože eh, úspěch celé téhle strategie by byl výhodný pro ně pro všechny, ale neúspěch by měl hospodářské, sociální a jiné dopady nad eh, rámec, nad hranice tohoto regionu. Takže jak Čína, tak Rusko jsou tedy jsou v podstatě jedinými opravdu velkými aktéry v téhle oblasti, kteří eh, mohou zasahovat do všech oblastí bezpečnosti, obchodu, energetiky. Dalo by se ale říci, že Čína je jedinou zemí, která Střední Asii dosud poskytla nějakou vizi, holistickou vizi eh, toho, jak by zase propojili společnosti eh, eurazijského kontinentu. Jinak Peking, řekněme, je takový nováček v regionu, ale prostřednictvím své strategie poskytl tedy novou vizi celému regionu. A já tedy věřím, že eh, Čína opravdu zde sehraje velkou roli. Co se týče vztahu mezi eh, Čínou a Ruskem, eh, řekněme, že USA je považují za ani přítele, ani nepřítele. A Čína by v podstatě mohla, eh, je tedy poměrně v dobrých vztazích s USA a mohla by tedy hrát roli jakéhosi zprostředkovatele i mezi USA a Ruskem v tomto regionu. Ještě chci říct něco k rozvoji softwaru v téhle oblasti, jak Rusko, tak Čína konsolidují svoji moc v tomto regionu prostřednictvím různých eh, hardwareů, ať už je to tedy infrastrukturní infrastru, infrastru, mm, hardwareová infrastruktura nebo přítomnost vojenských jednotek a podobně. Ale já říkám, že stejně tak důležitý, důležitý je, řekněme, software. To znamená eh, třeba otázky toho, že tam není žádné hnutí, občanské hnutí a podobně. Tohle to jsou věci, které eh, musíme brát stejně vážně jako budování infrastruktury, jako jsou, eh, jako jsou cesty, a různá jiná zařízení. A tohle to si myslím, že je důležitá role Evropské unie. Děkuji. Comments? Děkuji vám za připomínky, pane Romanovský. A v tuto chvíli zahájím debatu. Dám slovo panu Nartovi, stínovému zpravodaji, který původně chtěl vystoupit až po vystoupení experta. Pan Nart má slovo. Odborníci tady provedli velice objektivní analýzu situaci. Za prvé je třeba podívat se na to, co existuje přímo na daném území a za druhé, co můžeme nabídnout my. Těch pět států eh, Střední Asie, Kyrgyzstán, Tadžikistán, Uzbekistán, Kazachstán a Turkmenistán prošly z marxistické diktatury do islamistické diktatury a nebo do diktatury eh, s islamickým vlivem, ale místní oligarchie eh, neměli žádný problém s tranzitem, co se týče materialistické dialektiky a marxismu a přejít k nacionalismu a k příklonu k islámu. A proto čelíme dynastiím, rodinným dynastiím, které díky volbám legitimizují svůj moc, svou moc. Promiňte. Možná zemí, která by měla největší šanci naděje, a kdybychom to tak nazvali, tomu bychom, to bychom mohli eh, nazvat eh, si zatím ještě nedokonou demokracii, což je Kyrgyzstán, ale oni mají hranici s Afganistánem a mají stálý eh, problém bojů mezi Tadžikistánem a Kyrgyzstánem a tady by mohly kdykoliv vypuknout konflikty a zatím sice veřejně to neexistuje, ale jak si pod čarou je tento problém eminentní. Otázkou je, co můžeme udělat my Evropané v takovém pásmu, které je sice strategické pro Evropu, protože naším úkolem v mezinárodní politice musí být globální zaměření, byť máme regiony s větší koncentrací pozornosti, ale měli bychom být schopni jednat ve všech oblastech světa. Střední Asie je nezbytná pro nás, když si musíme uvědomit, jak to poukázal poslední řečník, že to je oblast, kde globální absolutní eh, akce a vliv má Rusko, ale stále více také Čína díky rostoucí hospodářské moci. A co znamená také dialektika šangajská, která se snaží integrovat do více a více zemí. Ale to tvrdé játro je Čína a Rusko s těmi čtyřmi pěti zeměmi s výjimkou Turkmenistánu. Proto čelíme nejenom strategické úloze, ale čelíme tady Rusům a Číňanům a tady jsou určité rozdíly mezi experty, které si myslí, že Čína by mohla umožnit eh, vliv USA, ale to Čína nikdy nedovolí. Čína nikdy nepřipustí, aby USA měl vliv na pro Čínu strategickou oblast, což je střední Asie, když se podíváme na to, jak tam pokročuje. Pokračuje její moc a když se podíváme na ruskou politiku, eh, je jí Ekonomickými, s jejími ekonomickými slabinami a roztříčeností, když se podíváme na, na to, jak Rusko se snaží ovlivňovat Sibiř, která se zase tak neliší od střední Asie. Oč se jedná? Máme tady poměrně jednotnou pozici Ruska a Číny. Já si myslím, že Evropa tady má roli filantropické účasti, ale nikoli v strategické účasti a že USA tady nemají absolutně žádný prezenci. Jedním ze zásadních prvků, které zde mají rol, svou roli, je jistě korupce. Korupce se systematickým porušováním lidských práv ne ve větší části zemí, vlastně ve všech zemích. To znamená, že Tady dochází k nucené práci a k práci dětí, zejména v táborech v Uzbekistánu. A další prvek, který velice komplikuje tuto situaci, je absolutní propojení těchto pěti zemí. Tady počítám i Turkmenistán. A s Turkmenistánem tady, tady to už nabývá kosmické dimenze. Turkmenistán se označuje jako druhá Severní Korea včetně nového laického náboženství, což je adorace jejich lídra ale zásadním prvkem je také změna klimatu. A tady mizí kdy začíná vysychat tamní moře a <clears throat> dochází také přesolení země. A země, které přicházejí o moře, jsou vystaveny zároveň silným větrům eh, a to znamená, že se tady ztrácí čím dál více úrodné půdy. Hmm, a eh, nerostné bohatství je kontrolováno pouze vládnoucí oligarchií, která vykořišťuje ekonomicky tamní národy. Když se podíváme, co se děje v Aralském moři, tady nedochází k žádným opatřením pro to, aby se situace změnila. A proto je nutno, abychom reagovali příslušným způsobem. A sice politicko-sociálním způsobem, zejména na to, co tam převládá, a to je islám. Islám a zejména nebezpečný fundamentalistický islám. Když se podíváme na střední Asii, je to oblast, která díky, která díky bezprostřední blízkosti eh, těch strat strategických míst, jako je Afghánistán, se může stát sudem s prachem. A ten dokument říká to, co může říci a tvrdí, kam až může Evropa dojít. To znamená, že ke své mezi, ale už tak tato možnost je velmi omezená. Děkuji. Mohu dát slovo teď naší kolegyni Alomary. Děkuji vám, pane předsedo. Já nemám nějakou absolutní znalost všech zemí Střední Asie. Znám tak trochu Kyrgyzstán, Tadžikistán a Uzbekistán. A ráda bych řekla, že v tom, co řekli experti, mohu objevovat mnohé věci, které jsem tam viděla, ale mám pocit, že zapomněli na jednu věc. A sice nehovořili o eh, délce hranic s Ruskem. Mohla bych také hovořit o architektuře a urbanismu, které jsou velice charakteristické, ale nezapomínat na tento kontext. Co se týká Evropy, a teď se obracím na autory usnesení i na experty. Co se týče Evropy, tedy otázkou je vědět, jakou vizi máme, co se týče role, kterou tam máme hrát a jakou dobrou vůli máme pro to, abychom se zapojili <coughs> do aktivit v této oblasti. Otázkou je, jestli se vůbec Evropa má zajímat o střední Azii. To znamená a oblast, která historicky měla zásadní roli. Je to jedna z oblastí, od níž závisela geostrategická rovnováha, která je dnes extrémně ohrožena. Může to přinést také problémy imigrace. Nezapíme, nezapomínejme na to, vidíme, co se děje například s Afganistánem a s imigrací z Afganistánu a nic nezabraňuje tomu, aby tady došlo k další imigraci z těchto států, dojde k další destabilizaci tamního regionu. To všechno je realita. V mém návrhu usnesení v návrhu usnesení s tím říkám, ano, říkáme, Evropa by se měla zajímat, ale já se domnívám, že možná přístup této zprávy je tak trochu nevyrovnaný. Ehm, protože to je problém, který máme jak v tomto výboru, tak v tomto parlamentu. Když se podíváme na právní stát a lidská práva, to je přece jedna z charakteristik evropské politiky. Já se nedomnívám, že evropská zahraniční politika by se mohla omezovat pouze na tyto dvě oblasti, protože, jak už tady právem zaznělo, Abychom mohli ukázat naše svaly, zejména v oblasti obhajoby lidských práv, musíme mít také svaly v jiných oblastech ať už se jedná o energetickou, hospodářskou oblast, o oblast vzdělávání, oblast strategickou. Myslím si, tak trochu litu jedné věci, že například se tady obětuje méně místa tomu, co bychom mohli udělat v oblasti vzdělávání, protože tady jsou potřeby tohoto regionu. Inte, hospodářská integrace chybí její zohlednění dostatečnou měrou. Oblast energetiky. Tady se prostě věnuje daleko menší místo této problematice než našemu odsuzování neexistence lidských práv a právního státu. Já se domnívám, že toto tedy je problém a stejným způsobem se věnuje daleko míně prostoru otázkám bezpečnosti otázkám geopolitického řízení. Tady prostě lidská práva jsou hlavním bodem celého tohoto usnesení. Já si myslím, že tady je problém. Chceme-li obhajovat existenci právního státu a lidských práv, musíme být přece také schopni jednat a být tam prezentní. Čili já za sebe bych ráda řekl, že tady přichází zkrátka oblast vzdělávání mladých lidí, vzdělání, výměna mladých lidí zejména. No, to je vše, co bychom tady mohli dělat, abychom zabránili tomu obrovskému ruskému vlivu i v kulturní oblasti, abychom pomohli v hospodářské integraci, v energetické oblasti. Chceme-li provozovat aktivní zahraniční evropskou politiku, musíme se samozřejmě zapojit do těchto oblastí. Promiňte, že jsem hovořila tak dlouho, děkuji mnohokrát. Eh, máme tady pět přihlášek do diskuse, máme jenom 15 minut, takže prosím pěkně omezte se všichni na dvě minuty, ano. Abychom měli ještě možnost udělat závěrečné shrnutí, prosím. Děkuji vám, pan Šolte. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, panu zpravodaji za jeho eh, pozvání, abychom s ním spolupracovali, protože když se podíváme na aritmetickou strukturu, hledal pomoc. První odborník, kterému bych chtěl především poděkovat, řekl, že je to především v zájmu Evropské unie. Musíme si uvědomit, jaký je cíl nové strategie. Tady bych vyzdvihl zejména z titulu komplexní, dlouhé historické, kulturní a hospodářské dimenze a propojenosti jednotlivých zemí tohoto regionu, náš zájem by měl spočívat v tom přispět k tomu, aby v tomto regionu eh, byly vytvořeny perspektivní sociálně ekonomické, politické a společenské struktury trvale udržitelné, které by přispěly k tomu, že obyvatele by zůstávali v těchto oblastech. Neměli bychom eh, zkracovat naši strategii jenom tím, eh, že bychom řekli, eh, že náš zájem jako Evropské unie je spíše zájem jednotlivých členských států. Měli bychom tady vytvořit jednotnou politiku. A tady bych teď rád něco řekl k jednotlivým bodům, které tady postrádám. Myslím si, že bychom měli daleko přesněji definovat, co jak vypadá hospodářský, politický a sociální stav těchto zemí. Proč je tomu tak, že se tady porušují lidská práva, že tady vládnou autokracie? to je také výsledkem historických procesů a tady bychom měli přemýšlet o tom, jaké páky můžeme zvolit, vybrat, abychom společně s našimi partnery mohli rozvíjet dialog. Jakkoliv je to obtížné. Měli bychom se také podívat na to, jak muž budeme moci společně s třetími zemí rozvinout další strategii Mm, co pak chtěme jít teď proti Číně, proti Japonsku, proti Rusku, proti USA, budeme s nimi konkurovat, anebo se pokusíme vytvořit společnou politiku eh, a využívat eh, prostě silných stránek jednoho každého partnera. A konkrétně měli bychom se ještě podívat na to, aby, protože Kazachstán je něco úplně jiného než Turkmenistán nebo Tadžikistán. Čili domnívám se, že tady bychom eh, měli zaměřit naši práci ještě strategičtěji a já jsem velice rád ochoten pomoci k další strategii. Děkuji mnohokrát a teď dám naší slovo, eh, no, pardon, slovo dalšímu kolegovi, prosím pěkně. Děkuji. Já myslím, že to je velmi důležité, že jsme za střední Asii i EU vypracovali novou strategii, která se v tuto chvíli opírá o poznatky z tohoto regionu a já opravdu souhlasím s tím, že jednotlivé země jsou každá jiná a je důležité si uvědomit, jaké vztahy chtějí mít s Evropou či s Evropskou unii a jaké jsou jejich ambice. A podle toho rozlišovat. A proto doufám, že další krok zpracovávání naší strategie bude spočívat právě ve větší konkretizaci a taktickém působení v jednotlivých zemích uvádíte jednotlivé problémy. Ano, samozřejmě z našeho hlediska je důležité téma lidských práv, je to velmi citlivá otázka, eh, což znamená, že další důležité subjekty, jako je Čína a Rusko a další hráči v daném regionu, to také považuji za velmi citlivé, protože oni um, o lidských právech nehovoří, to znamená, jejich pozice je snažší, co se týče vstupu do daného regionu, což ovšem znamená, že EU musí nabídnout jiné hospodářské výhody a musí zpracovat dostatečně propracovanou politiku pro daný region. E, ano, důležitá je oblast vzdělávání školství, ale já bych chtěl upozornit i na otázku životního prostředí, vodního hospodářství, to je často zdrojem sváru a navíc v Evropě je k tomuto k dispozici expertní zázemí, které by mohlo hodně pomoci ve střední Asii. Pak jsou zde další mezinárodní aspekty, jako je Irán a zrušení sankcí. Irán hrává ve střední Asii stále důležitější roli, takže si myslím, že to je velmi důležitá, zajímavá oblast, na kterou bychom se měli soustředit v budoucnu. Já bych to tedy shrnul tím, že doufám samozřejmě, že strategie bude v praxi naplňována a že se osvědčí a že střední Asie se dostane zpátky na mapu. Děkuji. Děkuji, pane Péte. A prosím pana Karobra. CFDD. Děkuji. Já jsem zaslechl, že to není historický region. A já bych jenom upozornil na to, jak se tahle otázka v průběhu 21. Eh, století změnila. A není to nic překvapivého, že je to v tuto chvíli otázka eh, stejných problémů, jako jsme zaznamenali ve 20. i 19. století. Já bych chtěl se vrátit k monitorovací zprávě o porušování lidských práv v daném regionu, stejně jako nedostatek demokracie, nedostatek právního státu, nedostatek eh, demokracie. Ten se týká celé řady těchto zemí a tyto eh, státy sehrávají velmi důležitou roli v energetické politice a já se chci zeptat, jestli bychom prostřednictvím ekonomického působení mohli upravit i jejich jiné chování. Máme zde posílení o 56% a otázka zní, jak, jak to vypadá. Je to jedna miliarda euro na jedné straně, co se týče hospodářství, ale na druhé straně je to otázka právního státu a lidských e, práv. Takže jak vypadá ta to odpověď, je to jedna miliarda, je to těžké zodpovědět. Pokud se podíváte na tyto prostředky, tak samozřejmě potřebujeme nějaké mechanismy, eh, ale já už tomu moc nevěřím a proto to nemohu podpořit, nemohu podpořit tuto zprávu. Pokud máme hovořit jedním hlasem eh, v otázce zahraniční politiky, tak já se k tomu nemohu přiklonit, protože to nebudou respektovat ani naše občana. Děkuji. Dávám slovo našemu kolegovi Schaffhauserovi, prosím pěkně. Já bych um, neměl moc co dodat k tomu, co již řekla má kolegyně Michelle Marie. Pravděpodobně je třeba uvažovat, když se podíváme na tuto novou diplomaci obrany lidských práv a demokracie, tak je to tak trochu dvoje, užíváno dvojím způsobem. Já si velice často kladu otázku, jak můžeme eh, v tomto způsobu mm, neokolonialismu mm, mm, se snažit zprostředkovávat obhajobu těchto práv. Mám pocit, že tady prostě měří dvojí měrou a rozvíjíme dvojí standardy. Samozřejmě tady všechno souvisí s tím, jakou roli v tamní oblasti hraje Rusko a Čína. Nezapomeňme a nemůžeme mít diplomaci, která by byla v přímé opozici s těmi, kteří jsou hlavními aktéry v této oblasti. Měli bychom se smíše, spíše snažit o koordinování našich akcí. Pak, když to neuděláme, tak tam nebudeme mít moc velký úspěch. Skončíme prostě v opozici spíše, co se týče uh, nezbytnosti spolupráce a u aktérů je třeba, abychom se spíše doplňovali. Samozřejmě hájet naše zájmy, to je jistě důležité, co se týká energetiky, bezpečnosti a trvale udržitelného vývoje. Prvky eh, nejdůležitější podle mého názoru. Rad bych ještě potrhl, že si myslím, že bychom se spíše také měli starat o naše interní problémy, když se podíváme, že Evropa se nám začívá rozplývat pod rukama. Já občas mám pocit, že prostě vůbec nereagujeme aktuálně, zatímco Turecko se stává agresivnější v této oblasti a my vůbec nejsme schopni čelit té zásadní výzvě, které zatím nebyla schopna Evropa čelit rázným způsobem a vidíme to všude. Já si myslím, že jsme tak trochu divní kolegové v tomto ohledu. Děkuji vám, děkuji vám, pane Schaffhausen, a nyní dávám slovo zástupci eh, Evropské služby pro vnější činnost. Prosím, máte možnost, ale skoračte to na tři minuty, ano? Děkuji. Děkuji. Aktualizovaná strategie zdůrazňuje tento region jako významný region pro EU. My tam máme zásadu diferenciaci protože tyto země se odlišují od svých sousedů a také eh, hospodářsky, také co se týče jejich ambi, ambicí. Náš velvyslanec tam hraje významnou roli, co se týče tedy v in, zintenzivnění eh, dialogu. Nejrůznější aktéři, včetně OBSE, evropských institucí, Světové banky a tak dále, jsou v regionu aktivní oblasti, jako je vzdělávání, právní stát, demokracie. To má tedy um, asi největší prioritu. Nám jde tedy o zintenzivnění eh, interakce na eh, ohledně stávajících projektů a platform. Co se týče hospodářských vztahů, Spolehlivý invest, spolehlivé investiční klima také v souladu s bojem proti eh, korupci je obrovsky důležité. Co se týče situace lidských práv, došlo tam, řekněme, k eh, určitým snahám o zlepšení situace, jako například legislativní postupy pro eh, snížení eh, praktik mučení či také omezení dětské práce. Stále tahle ta oblast je velmi problematická. Takže stále zdůrazňujeme význam demokratizace a silných demokratických institucí ve střední eh, Asii. To je tedy opravdu centrální prvek jakýchkoliv rozhovorů se zeměmi v tomto regionu. My neustále nadnášíme otázky lidských práv se, se, při zasedání e, spolu s e, zástupci vlády, vlád těchto zemí. Tyto dialogy nám opravdu umožňují eh, pravidelně hodnotit vývoj v oblasti lidských práv a také možná porušování lidských práv, včetně jednotlivých případů. Eh, tyhle diskuse jsou někdy velmi náročné a nevždy vedou tedy k konkrétním výsledkům. Přesto jsou cené, protože nám umožňují prodiskutovat eh, citlivé věci a to otevřeně a konstruktivně. Ehm, měli jsme například diplomaty z evropských zemí, které monitorovali soudní procesy v těchto zemích a podobně, takže opravdu tam eh, dochází k ehm, velmi eh, úzkému napojení na, eh, na tohleto monitorování. A potom samozřejmě také se snažíme podporovat ty neziskové nevládní organizace v těch zemích, eh, kde eh, existují a kde tedy jsou činné. Eh, přestože máme tedy jakousi iniciativu pro um, právní stát, také jsme zorganizovali jakési semináře, které se týkají přístupu k spravedlivému soudnímu procesu, E, školení soudců a podobně. Kromě toho také spolupracujeme s mezinárodními organizacemi ve Střední Asii. A to ve spolupráci také s Vysokým komisařem OSN pro lidská práva. Tak právě se blíží e, konec e, doby, kterou jsme si vyčlenili pro toto téma. Takže teď už prosím všichni jenom jednu minutku a potom ještě dám slovo zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Jen stručně. Takže vývoj, který by mohli, mohl ovlivnit eh, stabilitu tohoto regionu. Uzbekistán a Kazachstán to jsou velké země, které mají Eh, které jsou vedeny eh, lidmi, kteří už mají přes 70. Takže eh, je rizikem už vlastně jejich věk a mm, očekávání je, že nahradí tedy někdo s velmi nacionalistickým přístupem. To by samo o sobě mohlo změnit situaci vůbec mezi zeměmi v regionu, ale taky v rámci těch zemí. Zdůraznuju, že Rusko je jedinou zemí, která může být okamžitě aktivní v těchto zemích, ale možná ani Rusko nebude ochotné se do toho pouštět, takže bychom neměli hovořit eh, o takzvané great game, ale great gap. Je tam prostě nějaká mezera. A Evropská unie by opravdu se měla zaměřit na lidská práva, protože tam mm, nemáme co ztratit. Určitě se musíme zaměřit také na vzdělávání pro budoucnost tohoto regionu. Děkuji. Takže lidská práva vzdělávání ještě eh, jednoho řečníka. Eh, bezpečnost a stabilita se úzce pojí s mm, demokracií, s lidskými právy a jak už tady někdo říkal, tady opravdu jde o to je základní předpoklad pro udržitelné vztahy s evropským regionem, takže pro mě je stále důležitý dialog v oblasti lidských práv. Já jenom stručně, pan Romanovsky, souhlasím s předřečníky, ale ještě chci zdůraznit jednu věc. Tady jde samozřejmě, tady hovoříme o těch vnějších hráčích USA, Čína, EU. A v podstatě se Střední Asie se teďka stává jakýsi uhelný kámen e, naší strategie v této oblasti a e, já si myslím, že EU by určitě měla být aktivní v této oblasti. Co se tedy týče těch důležitých témat. A ještě e, zpravodaj, prosím. Děkuji, děkuji také za všechny příspěvky. Já jsem opravdu se dozvěděl mnohé. A e, těším se samozřejmě na zasedání se stínovými zpravodaji e, ohledně toho, co v textu chybí. Uvědomujeme si ta omezení, která tam jsou, protože Mm, samozřejmě to je také dáno i eh, jak jsou, tím, jak jsou nastavena pravidla. My také očekáváme, že některé ty mezery se zaplní eh, prostřednictvím pozměňovacích návrhů. a mm, ono potom ty eh, proporce se tam trošku změní, až budeme mít ten finální text. A já si opravdu myslím, že hlavně tedy naše politika, co se týče lidských práv, tady musíme být konsistentní. My opravdu očekáváme tedy při nejmenším minimum v tom smyslu, že se nebudeme vracet zpátky v oblasti lidských práv a tomu opravdu nemůžeme říkat ambiciozní strategie. A co se tedy týče těch eh, specifických doporučení, tak se těším na ten samotný text a eh, otázek neokolonialismu. Tady říkám, že nesouhlasím s tím, kdo o tom hovořil. A děkuji Tamáši. Vyslechli jsme si tedy řadu řečníků, odborníků, hovořilo se o lidských právech bezpečnosti, eh, energetice, strategické roli tohoto regionu v euroazijském kontextu. Máme také pana Buriana jako zvláštního zástupce pro středoazijský region. A prosím, předkládejte pozměňovací návrhy do 17. listopadu do 18 hodin. Naše další rozprava k tomuto tématu bude v 14. ledna a potom budeme hlasovat 24. ledna a na plenárce v březnu. Takže e, teď mnohokrát děkuji odborníkům, děkuji e, kolegům, kteří se účastnili této rozpravy. A nyní předávám slovo našemu předsedovi, panu Elmaru Brokovi. Požádám našeho drahého Pěra, aby si s námi sedl za řečnický pult. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych v našem středu srdečně přivítal pana velvyslance Piera Vimonta. My jsme si mysleli, že jsme se s ním před několika měsíci úspěšně rozloučili, ale zjevně se to nepodařilo, protože dnes se tady objevuje jako osobní pověřenec předsedy Evropské rady aby nás informoval o přípravě konference o migraci v Valetě. Bude to mimořádně významná konference a hned ještě pohovoříme o cestě naší delegace do OSN minulý týden. <clears throat> No, tenkrát, a tedy pardon, minulý týden se hovořilo s Banky Munem, že tato konference je nesmírně důležitá. Myslím si, že konference ve Valetě eh, byla oceněna její význam, respektive také již na úrovni Evropské rady ústy Žána Kloda Junckera. Máme velká očekávání ve výsledky této konference, domnívám se že také vytváření těchto Emergency Trust Funds, to řekl 9. září Juncker, že bylo dáno k dispozici právě pro vytváření těch hotspotů 1,1 miliardy a to je jistě velice významné. Otázka migrace, která dramatickým způsobem zatěžuje některé naše země může být vyřešena pouze, když také se zaměříme na prevenci, abychom se zaměřili na preventivní opatření, která by bránila další migraci ve všeobecném zájmu. A proto bych rád, aby nás Pierre informoval o současném stavu příprav. Máš slovo, Pierre. Děkuji. Pokusím se být co nejstručnější, abych umožnil prostor pro vaše otázky. Omlouvám se, že se sem vracím, ale e, slibuji, že to je jenom dočasná mise, takže tady nebudu dlouho. Chci zdůraznit asi tři věci, možná čtyři. Takže za prvé připomínám, v jakém kontextu jsme vyhlásili tuto konferenci. To bylo v dubnu tohoto roku, kdy byl velký tlak na střední eh, mm, středozemí, kdy tady tam šlo vlastně o trasu Libie, Itálie, Lampedusa, ostrov Tehdy eh, došlo také k potopení lodi, samozřejmě eh, to vyvolalo obrovské emoce. Eh, svolali jsme tedy zvláštní summit a rozhodli jsme se svolat další summit s africkými partnery. Od té doby také nabrala na významu druhá trasa, tedy východního středozemí přes Balkán. v podstatě teď eh, se zaměřujeme zejména na tuhle východní trasu eh, v důsledku eh, toku uprchlíků ze Sýrie. A to, k čemu tedy došlo od dubna, jenom zdůraznilo relevantnost tohoto samitu ve Valetě. Tady samozřejmě jde tedy o migraci z Afriky. Řada šéfů státu a vlád hovořili o tom už dlouho, že je potřeba mít dialog s africkými zeměmi, že je potřeba společně hledat řešení pro všechny výzvy, kterým teď čelíme. Největší výzva eh, africké migrace je v tom, že eh, je dlouhodobá, že eh, hned tak nepoleví. Je to v podstatě strukturální migrace a je to komplexní fenomén, který který zahrnuje rozměry, jako je hospodářský rozvoj, dopad klimatických změn, eh, problémy s politickou nestabilitou a nedostatkem bezpečnosti. Eh, takže vlastně eh, všechny tyhle ty faktory vstupují do, do hry a právě proto je tedy obrovsky důležité setkat se s africkými partnery a hovořit o tom. Nesmíme také zapomínat na to, že řada migrantů, řekněme v podstatě jeden z deseti migrantů v rámci Afriky vycestuje do Evropy, protože devět z deseti zůstávají v Africe, pouze prostě cestují do nějaké jiné africké země. A to má potom samozřejmě dopad na každou z těchto zemí, eh, které musí řešit zase svoji vlastní politiku pro migraci. I zde jim tedy musíme pomáhat, eh, jak nejvíce můžeme. Ještě jednou na zdůraznění významu eh, Konference v, ve Valetě. Ze všech 28 šéfů států a vlád v Evropské unii 22 už přislíbili svou účast. Ještě několik členských států ještě prochází eh, také eh, volebními, eh, povolebními vyjednáváními, jako třeba Chorvatsko, Portugalsko a další, takže tam se uvidí, kdo je zastoupí na této konference. Jaké výsledky očekáváme od této konference? Abych v podstatě řekl, že tam jsou asi tři prvky, které musíme mít na paměti. Za prvé, zřejmě se tam potvrdí veškerá prohlášení, veškeré kroky, které už jsme odstartovali spolu s africkými partnery ohledně tedy migrace. To není nic nového, protože my na těchto otázkách s africkými partnery pracujeme už řadu let. Nyní už máme celou řadu zásad, jako je eh, solidarita, zodpovědnost, úzká spolupráce. A Mnohé už tedy bylo uděláno v posledních několika letech a právě proto ten summit eh, šéfů státu a vlád se nerozhodl pozvat všech 50 plus afrických zemí na tento summit. Rozhodli se pozvat pouze asi 35 zástup tedy afrických zemí, které už eh, odstartovali nějaké institucionální partnerství s EU. To jsou tedy um, země, které jsou součástí uh, procesu z rabatu, chartumského procesu, to je asi devět zemí z um, regionu rohu Afriky a potom uh, regionální organizace ECOAS, protože tam máme tedy velmi silné partnerství ohledně migrace. Také jsme pozvali Africkou unii, agentury OSN a další regionální africké organizace. Ale plní členové samitu budou tedy, budou tedy země eh, těch dvou, eh, které jsou členy těch dvou procesů, tedy Rabatu a Chartumu. Nechceme tady vyloženě přicházet s nějakými novými procesy. Jde o to, že to, na čem se shodneme v, ve valetě, potom budeme provádět prostřednictvím stávajících procesů. Máme tedy samozřejmě pracovní skupiny na radě, máme ty dva procesy, rabatský a chartumský. Jsou tam tedy postupy, které už byly dohodnuty na obou stranách a není potřeba vytvářet nějakou další byrokracii či další nástroje. Můžeme tedy pracovat už s tím, co máme. Třetí zásada. Tady nám jde o to, abychom opravdu postupovali velmi konkrétně, prakticky, operativně. Když se podíváme na to, co jsme přijali na summitu EU Afriky v minulém roce, tam byl třeba akční plán, který byl poměrně takový všeobecný globální rok poté se vlastně nic moc neodehrálo, takže tentokrát se všechny strany dohodly, že potřebujeme postupovat konkrétně a operativně. A kromě tedy nějakého politického prohlášení, které předpokládáme, že přijmeme na tom samitu, už nyní připravujeme s kolegy, tedy s, jak s obou stran, připravujeme akční plán, který velmi detailně nastaví ty kroky, které chceme eh, podniknout. To zase platí pro těch pět hlavních kapitol, kterým se věnujeme nejvíce, a sice tedy řešení těch eh, hlavních důvodů pro emigraci, ať už je to hospodářské nebo politické, potom otázka nelegální migrace, pašování eh, uprchlíků prostřednictvím eh, různých nelegálních sítí a potom samozřejmě poskytování podpory eh, žadatelům o azyl a potom otázky návratů, readmisí a integrace. Ve všech těchto oblastech jsme tedy nastavili seznam kroků, ať už to bude dlouhodobých či krátkodobých. Definovali jsme si tady asi desítku eh, činností, které už bychom mohli implementovat v následujícím roce. Eh, proto máme stávající eh, nástroje, jako je například Evropský rozvojový fond, potom eh, fond pro sousedství a tak další. Potom samozřejmě musíme podpořit také bilaterální eh, podporu, kterou mohou poskytovat členské státy a nad rámec toho, jak už říkal pan předseda, jsme stanovili trastový fond, který eh, Sprovozníme formálně na tom sanitu. Tam je nyní 1,8 miliard eur ze strany komise a my doufáme, že i členské státy přispějí své maximum. do tohoto trustového fondu. Nyní eh, v podstatě taková vstupenka do tohoto fondu jsou 3 miliony eur Většina eh, států už projevila jakýsi záměr, že nepřekročí tento limit, ale potom samozřejmě s postupem implementace eh, akčního plánu z Valety, pokud budou spokojeny s implementací tohoto plánu, možná svůj příspěvek zvýší. Takže v podstatě tady jde o nastartování nového procesu, poskytnout jakéhosi nového popudu pro eh, proces, který už známe a tedy doufáme, že eh, to bude mít konkrétní dopady. To je otázka zpracování akčního plánu a prohlášení a my tyto aspekty budeme řešit eh, zítra spolu s zástupci jednotlivých stran se eh, vrcholově postavenými politiky a doufáme, že do okamžiku zahání summitu bude možné říci, že se s těmito závěry plně stotožní všechny hlavy státu a vlád. A já bych mohl pokračovat, pane předsedo, ale myslím, že je lepší, abych své vystoupení zde ukončil a ponechal ještě prostor na debatu a otázky. K nímž se vyjádřím. Děkuji. Prosím, pane Brahoviče. Děkuji, pane předsedo. Děkuji i panu Vimontovi za vynikající prezentaci závěrů a hlavních eh, směrů eh, konference ve Valetě. Já jsem z Chorvatska a musím říci, že Balkánská cesta je velmi frekventovaná, pokud jde o příchod migrantů z Turecka do Řecka a tak mě zajímá vztah mezi Bruselem a Lucemburkem za posledních 20 eh, dní, eh, kdy zde probíhá tahle frekventovaná komunikace. Máme zde proces dialogu s Chartumem a eh, dalšími africkými partnery a chci se zeptat, jaká bude role komise při rozdělení tohoto o 8 milionového fondu. Děkuji. Děkuji, pane Vimonte, vítáme vás zpátky. A je dobře, že se nám vrací vždycky této roli na tvář, určitě to tak bude i v budoucnu. Za prvé se chci zeptat na peníze. Řekněme si to jasně, humanitární pomoc, a já jsem se zrovna vrátil z Libanonu, je o 50% menší. Takže pokud jde o humanitární reakce na krizi, tak mezinárodní dary jsou naplňovány pouze z 50%. Pokud hovoříte o novém fondu, tak musíte opravdu eh, trvat na tom, že budeme více proaktivní, pokud neplníme své sliby ani v humanitární pomoci. Já neříkám, že neuspějete zde, ale myslím si, že si musíme položit ty náročné otázky. Nesmíme slibovat to, co nemůžeme naplňovat, protože to potom eh, budeme ztrácet na důvěře u našich voličů. Pokud jde o prostředky samotné, tak ta čísla, která jste uváděl, máme zde ohromné rozdíly mezi tím, co komise je schopná nabídnout a co jsou schopny nabídnout členské státy. Myslím, že jste to do veliké míry podcenil. Jsou zde dva problémy. Za prvé, pokud jde o komisi, tak otázka zní, jestli neříkáme našim africkým partnerům, že by se měli zabývat různými otázkami, když my vlastně jenom předostilujeme peníze, které jsme jim už jednou přislíbili. Otázka zde zní, když po nich chceme nové a inovativní věci, tak co nabízíme my sami? My jim eh, pouze přidělujeme peníze, které už jsme jim jednou přidělili, takže z jejich hlediska to není nic úžasného. A pokud jde o členské státy, tak zde se ptám, Jaká je zde opravdová naděje? Na posledních eh, sametech a tohle už je pátý k migraci, zaznělo, že budou nové prostředky. To se objevilo v závěrech minulých sametů. Tak co si o tom můžeme myslet, když zde hovoříme o finančních hodnotách o nich hovoříte vy, asi zřejmě máte určitá omezení, pokud jde o zveřejnění těchto údajů. A potom ještě další je bezpečná trasa a bezpečné trasy. O tom se hodně hovoří a pokud jsem to pochopil dobře, tak ehm, se k tomuto tématu nebudeme až tolik vyjadřovat a v tom sdělení se to také až tak moc neobjevuje. A Celý ten argument je, že nebudeme zastavovat nebezpečné trasy, než vytvoříme trasy bezpečné. O tom se málo hovoří v Evropském parlamentu. Já se chci zeptat, jestli můžeme očekávat nějaký významný pokrok. A bude summit EU Afrika, ale tisk se vyjadřuje v tom smyslu, že bychom se měli už teďka ve čtvrtek zabývat tím, jak uchopit otázku Turecka. Já vím, že Turecko bude na pořadu jednání zítra. Někteří z nás, řada z nás má výhrady k tomu, čemu říkáme o jednání s Tureckem. Jenomže každý návrh musí být samostatně zdůvodněn. Tak se chce zeptat, zda došlo k nějakému pokroku, pokud jde o dojednání situace s Tureckem, anebo se to bude ještě řešit na samitu ve Valetě. Já vás, Pierre, srdečně zdravím zpět eh, na tomto výboru. Postrádali jsme vás. Já jsem zaznamenal, že v nedělní noviny v Británii velmi negativně hovořili o valetě, říkali, že EU se snaží o vychytání toho nejlepšího, co se týče uh, Eh, získání těch nejlepších expertů z Afriky, lékařů, inženýrů a podobně, což jsou ty profese, které jsou u nás žádané, což znamená, že tyto země budou nadále eh, chudé, jelikož zde bude ještě sekundární eh, příval lidí v budoucnu. To znamená, že se nebude řešit základní problém způsobující migrační toky. A k tomu ještě bylo řečeno, že africké vlády to budou využívat jako argument pro eh, podpoření rádmesní dohody. Ale jak víte, nekontrolovaná migrace je velmi naléhavé téma pro řadu zemí, včetně mé země a rozhodně ta politika otevřených dveří vůči zemím, jako je třeba Syrie, se politicky v zemích, jako je Německo nebo Británie, neujaly. Ačkoliv nejsme součástí společné asilové a migrační politiky, tak je to pro nás velmi problematické. Tak se chci zeptat, jestli členské státy nějak například hovořili o Eh, přeskumu eh, úmluvy OSN o uprchlících z roku 59, což tehdy se samozřejmě tvořilo úplně v jiné politické situaci a eh, nemělo to za účel tehdy zachraňovat sousední země od uh, migračních toků uh, lidí, kteří hledají lepší život, což byla situace uprchlických táborů, jako například v Turecku, kdy po několika letech na bezpečném místě, už dostanou ti lidé azyl třeba v Turecku, tak se daný člověk rozhodne odejít do Evropské unie. Opravdu nám stále ještě vyhovuje znění umluvy OSN z roku 59? Myslíte si, že stále ještě vyhovuje daným podmínkám? Uh, máme zde celou řadu žádostí o vystoupení a Pierre musí ve čtvrt na šest odejít. Tak poprosím, aby se všichni snažili hovořit maximálně výstěžně a stručně. Děkuji mnohokrát. jste řekl, že tato konference je extrémně mimořádně významná. Souhlasím s vámi. Jsem ráda, že tady máme Piera Vimona, ale nejsem si jistá, že eh, takový kvalitní člověk pomůže ve valetě, aby se dospělo k vyřešení otázky migrace. Je to jedna z nejzávažnějších výzev, které čelí Evropa vizavy Africe. Máme tady dvoj význam. Za prvé je třeba, aby Evropa tam dala dostatečnou reakci, jak vypadá přijímání imigrace, jak se bojuje proti nelegální migraci. Bude konečně existovat nějaká strategie, bude konečně existovat nějaká evropská migrační politika. Co pak budeme schopni v jednotlivých státech přijmout i určitý počet ekonomických imigrantů, ano či ne? Jedná se například o autor, autorizaci lidí, kteří pracují v Evropě, chtějí pracovat v Evropě na několik měsíců, pak se vrátí a potom by najednou měli být ilegální. Tady prostě toky si musíme uvědomit, že readmisní dohody vůbec nefungují. Když se podíváte to, co přichází z diasporu, to je daleko významnější než to, co přichází z oficiální strany jsme vůbec schopni soustředit naši asilovou politiku pouze na otázku uprchlíků, nebo budeme mít opravdovou imigrační politiku? Pak samozřejmě otázky související s Afrikou. Otázka rozvoje. My financujeme 50 veřejné pomoci na světové úrovni. Slouží tyto peníze skutečně rozvoji? rozvoj, co to znamená zvětšování měst v Africe, nedostatek potravin. Je to tento rozvoj, který v současné době probíhá v Africe skutečně nápomocný vytvářet pracovní příležitosti za a je potřeba se rozhodnout pro globální přístup. I když situace není snadná, musíme odvážně čelit této otázce společně. A budeme-li mít eh, společnou odvážnou odpověď, možná, že se nám podaří částečně vyřešit tento problém, protože zatím se ho nedaří vyřešit vůbec. thank you, President.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 v roce 2015 a 2016 bude v předvídatelné budoucnosti tato situace stejná. Já bych ráda požádala evropské politiky, kteří hovoří o lepší ostraze evropských hranic, aby se vyjádřili, jak to přesně bude vypadat. My v Řecku máme už tuto chvíli 200 a 10 tisíc eh, lidí, kteří už přijeli. Já nechci vůbec hovořit o převaděčích, ale my si v Řecku dovedeme představit, že tyto migrační toky budou ještě horší a my s tím máme veliké problémy, které se nesou už z doby krize. A tak se ptám, co můžeme udělat. My nemůžeme být hostitelskou zemí. Co, co s nimi? Máme je postříkat vodou nebo na ně házet láhve s vodou? Co s nimi? Oni přijíždějí do naší země, protože chtějí chránit svůj život a život své rodiny, opouštějí svoji zemi a přijíždějí k nám. A vy zde hovoříte o lidech přijíždějících z afrických zemí. A my se snažíme sledovat příčiny humanitární krize, již procházím A já jsem zde nezaznamenala žádné zmínky o mírovém procesu v těchto oblastech o zachování míru a o stabilizaci situace. To jsou země, které se účastnily i summitu s panem Junkrem. A tak se ptám, jestli už o tom bude Evropa konečně hovořit. A potom bych se ještě chtěla vyjádřit k readmisní smlouvě. Přímá otázka z mé strany. Ti, kteří žijí na hranicích mezi Irákem a Sýrií, mají pocit, že Irák je bezpečnou zemí. A pokud ne, tak se vrací do své země. V Afghánistánu jsou válečné zóny, tak se ptám, jestli tito lidé budou posíláni zpátky do Afghánistánu. Jediná možnost je zastavit válku v regionu a vytvořit bezpečné trasy, bezpečné koridory pro tyto uprchlíky tomu existuje řada mechanismů. Rádme se z Turecka, hlavně z vnitrozemí Turecka. Danke und auch vielen Dank, Herr Vimont, für Ihr Statement. Ich hätte verschiedene Nachfragen. Já bych měla několik otázek. Za prvé, přece jenom tady se klade velký úhel na tom, aby se posílila bezpečnostní politika ochrany vnějších hranic. A co jsem si tak přečetla, tak dochází k pokusu podmiňování rozvojové, eh, pardon, politiky, rozvojové politiky a e, za, učinitý závislou na ochraně hranic. Máte dojem, že části Afriky by se mohli zapojit do ochrany hradic? A moje druhá otázka se týká kartunského procesu a procesu z rabatu, eh, protože tady se spolupracuje s velice podivnými vládami, které pro nás sledují lidi, <clears throat> vyslovují tresty smrti, porušují lidská práva a tak dále. Diskutuje se o tom vůbec? Je tady nějaký Rabat lidských práv, když s Rabatem spolupracuje a me a k readmisním dohodám. Máme readmisní dohody se země, které mají velice špatnou bilanci v oblasti lidských práv. Jaké tady máte záruky pro migranty, které posíláte zpátky? Děkuji, děkuji vám. Paní kolegyně Píderová. From, um, uh za Litvu paní Alekajda. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Pokud mohu, tak bych se ráda vyjádřila obecně k dané situace. Vážení kolegové, my, Evropská unie, jako nejvíce prosperující část země, bychom měli sehrát zásadní roli ve světové politice. Měli bychom proaktivně vytvářet program bezpečnosti a prosperity pro jak naše občany, tak celosvětovou komunitu. Iluze, že bezpečnost našich životů bude trvat navždy, to je jako když je někdo manželkou e, muže, kterému jako jedinému umožňuje e, vypořádávat se s problematickými úkoly a má pocit, že jedině ten může zasáhnout. A my v tuto chvíli se chováme stejně reaktivně, pouze reagujeme a defenzivně. Příliv nelegálních migrantů, stejně jako poctivých migrantů, překračuje naše hranice a je to celosvětová výzva, na kterou bychom měli reagovat pevným stanoviskem a jednotným stanoviskem. Samozřejmě, že bychom měli projevit setlivost a solidaritu s těmi v tísni, ale zároveň bychom měli vyslat jasný signál, který bude říkat, že protiprávní pašování lidí a nelegální migrace se nebudou tolerovat. Společné vnější hranice Evropské unie lze chránit pouze tehdy, pokud budeme postupovat jednotně. A proto se silně přikláním k tomu, abychom vytvořili společný systém ostrahy hranic. Je to náš společný úkol a dokud se ho nezhostíme, tak vytváření trvalých mechanismů bude kontraproduktivní a předčasné. Evropa nemá právo se vzdávat. Evropa musí být schopna vše chránit. Děkuji a prosím pana Karvra. Děkuji, pane předsedo. Když se podíváte na seznam pozvaných, tak vidíme, že je to seznam těch skvělých a dobrých účastníků, stejně jako těch obvyklých podezřelých, ale není tam nikdo za Sýry nebo Liby ačkoliv si myslíme to, co si myslíme o nelegální migraci. Nikdo nepřijel, nikdo ze Saudské Arábie ačkoliv zde sehrává Saudská Arabie svoji roli, nebo měla by sehrávat svoji roli. Takže jsem velmi překvapen tímto vývojem a minulý měsíc se to řešilo na tomto výboru a není možné eh, se zamyslet ani nad eh, Somálskem. Určitě tato vláda, somálská vláda nepředstavuje zájmy svého lidu. Co Jemen, co středozemní eh, státy. Uh, když se zamyslím nad jejich stávajícím chováním a e, stávám k lidským právům, tak jsem opravdu překvapen. Já určitě nemám žádné přehnané očekávání, co se týče nadcházejícího události. Děkuji. Děkuji, to bylo po minutu, tak doufám, že ostatní budou stejně zodpovědní. Ano, vy jste na začátku správně poznamenal, že e, hodně z toho, co se už odehralo, nevedlo k odpovídajícím výsledkům. A moje otázka v první řadě je, že jste nehovořili o naší misi do Sofie, což je druhá fáze, pokud jde o boj proti pašrákům. Dokud tohle nebude vyřešeno, tak bychom neměli zahajovat třetí fázi v Libyském moři. Měli bychom si nejprve zodpovědět tyto otazníky a my jsme Eh, ve stavu k třetím státům už udělali hodně, zvláště pokud jde o Afriku. Já si myslím, že potřebujeme nové prostředky, nové prostředky, ale je třeba nastavit strukturu eh, vynakládání těchto prostředků, aby se nestrácely. Je to třeba uchopit konkrétněji. A tak se chci zeptat, zda bychom mohli podpořit naše africké partnery v tom, aby za ty peníze bojovali proti pašerákům v zemích, kde se angažují. Já myslím, že se angažují celé řadě zemí, takže by mohli v této věci zasáhnout ehm, třeba na severu. Nemyslíte si, že je zde možnost konkrétně se dohodnout na tom, jak tyto pašeráky zastavit a oplátkou za to bychom my zase poskytli větší podporu. Děkuji. responsabile per le paesi a prosím pana Panzaryho. Děkuji. Já vás opět vítám. Mám na vás dvě otázky. Za prvé, kdy bude k dispozici spolehlivý zodpovědný plán a kolik ještě bude zasedání samitu, než bude takový plán existovat a než se bude realizovat. Mně to připadá tak, že jsme se nedopracovali k žádným závěrům a že jsme dostatečně neuchopili téma migrace. Já jsem nedávno spolu s Richardem Howittem řešil otázku financování, protože zde dochází ke kontraproduktivnímu přístupu. Na jedné straně nemáme dost peněz, na druhé straně, a když je máme, tak zase nevíme, jak je spravovat. Když se podíváme na Libanon, tak zde je vláda v krizi už několik měsíců a naše kontakty v Libanonu nebo v Jordánsku s vrcholnými politickými špičkami jsou tuto chvíli takové, že řada lidí prodává majetek v Syrii, aby mohla odejít a Děkuji a v tuto chvíli dám už slovo panu Stanomíru. Pan Stanimíro už má slovo za Bulharsko. Vážení kolegové, děkuji za prezentaci. Už zde zaznělo toho mnoho a já nebudu opakovat, co zaznělo. Pro Bulharsko je naprosto zásadní podpora, co se týče vztahu k Turecku ohledně otázky migrace. To je naprosto zásadní pro Bulharsko, jelikož my zde máme vnější hranici s Tureckem a hranice mezi Bulharskem a Tureckem by se mohla v budoucnu stát migrační trasou. A moje otázka zní, Existuje jasná vize toho, jak chce Evropská unie podpořit finančně i organizačně řešení tohoto tématu je ta vize jasná dostatečně, jak se to bude řešit? S tím, že ty hotspoty takzvané by se měly ustavit v Řecku a Itálii. Pak je zde další otázka, na kterou Bulharsko už nějakou dobu poukazuje, a to je problematika toho, že ještě nejsme součástí šengenského prostoru. Samozřejmě pak, že bychom měli vstoupit do šengenského prostoru, tak tento proces bude trvat nějakou dobu. Ano, pro nás je naprosto zásadní přístup do systému, šengenského informačního systému Jedině tak získáme skutečnou možnost ostrahy našich hranic a vnějších hranic Evropské unie, pakliže budeme mít tento přístup. Řeší se tato možnost přístup do šengenského informačního systému, byly přístup pro země, které byť nejsou součástí šengenského prostoru, tak jsou na vnější hranici Evropské unie? Dziękuję bardzo. Paru kolegów wracało do sprawy nejważnější. Děkuji. Několik kolegů už zde upozornilo na to, že tenkrát v Dubnu na tom mimořádném zasedání Evropské rady padla tři rozhodnutí o třech směrech, jak by tedy bylo možné bojovat proti nelegální migraci, tedy finančně, podporou zemí, kterých se to nejvíc týká, potom otázka eh, relokace, ale také samozřejmě bojem proti nelegální imigraci. Eh, Sofie v podstatě vstoupila tedy do třetí, ve chvíli, kdy Sofie vstoupí do té třetí um, oblasti, můžeme tuhle tu výzvu vyřešit a Zatím jsme neslyšeli nic o tom, jak eh, bude postupovat Turecko v boji proti nelegální imigraci, takže může se klidně stát, že se otevře nová pašerácká trasa v oblasti Černého moře. Takže co uděláme s tímhletím, s tohle hrozbou? budeme to, co musíme dělat, budeme tedy dělat to, co musíme, to znamená, budeme chránit své hranice, nebo jak se k tomu postavíme? Hay dos emigración. Máme tady dva druhy migrace. Imigrace nezbytná z bezpečnostních důvodů a ekonomická migrace. Já bych se rád soustředil na to druhou, protože nemáme čas. Velký problém mezi Afrikou a Evropou je eh, ta propast nerovnosti a v Africe nedostatek odpovědnosti místních vlád, korupce, neexistence budoucnosti či alternativ. To není problém jenom hmotné chudoby. <coughs> Je to problém neexistence horizontu. A když imigrace přicházejí z Nigeru, z Mali, z Nigérie, každý z nich musel sebrat 3, 4, 5 tisíc eur, to znamená peníze celé rozvětvené rodiny, půdy celé rodiny. To je neuvěřitelná částka pro tato místa. A taková osoba, eh, k ní vzhlíží celá skupina, celý kmen v obrovské naději a seberou, prostě složí se na ně, aby mohl přijít do Evropy. A tato osoba ví, že hraje o život v poušti Nejsou to ti, které vidíme na našich plážích, ale máme tucty lidí, kteří umírají na poušti. Je znásilňováno tisíce žen, ale my je nevidíme. Když se přenesou přes toto utrpení a dorazí do Evropy, tak, se můžou, tak mohou zůstat. Co uděláme jako Evropa pro to, abychom zabránili takové bídě? Musíme přece říkat, nechoďte sem, protože jste ekonomičtí uprchlíci a my vám nemůžeme pomoci. Promiňte, že je to tvrdé, že to takhle říkám. Ale musíme vyslat toto poselství. My nevidíme jejich e, smrt, eh, jak umírají na cestě a jejich utrpení, které musí přenést, aby se sem dostali a stejně vracíme Podívejme se na falešné dokumenty, na falešné dokumenty ze Somálie, sfalšované nigerijské pasy, pasy, kde si můžete koupit jakýkoliv pas, který chcete přímo na policejním oddělení. Můžete si koupit opravdové dokumenty v mnoha, v mnoha zemích Afriky. Hovoříme tady o tom, že se mají dávat dveře tam, kde vůbec neexistují domy. Máme tady zemi, které, docházejí, které dostávají hospodářskou pomoc Evropské unii, z Evropské unie. A když chceme ale někoho vrátit jako ekonomického migranta, protože chceme říct si, nechoďte sem, neriskujte své životy, tyto země je nebudou chtít přijmout. Ukončuji. Jestliže nebudeme vyžadovat, aby země, které od nás dostávají hospodářskou pomoc, přijeli zpět eh, lidi své státní příslušnosti, budeme jenom přispívat k tomu, že bude stále více umrtí. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane Vilmone, za to, že jste nám připomněl, že od rozhodnutí v Modervilu migrační trasy Eh, se tak trošku změnily přes Itálii, Řecko a změní, doko, změňují dokonce národnost migrantů, kteří přicházejí k nám. Jak už jste to řekl, problém migrace v Africe je především africký problém. Devět z deseti migrantů jsou Afričani a využívají toto jižní trasu. Rada bych tyto věci připomněla, abychom je lépe relativizovali. Řekl jste, eh, že chcete spolupracovat se zeměmi v duchu odpovědnosti, eh, v jejímž Evropa už pracoval, no jsem tady dost skeptická, co se týče partnerství z procesu rabata na, na, z rabatu. Na druhé straně kartonský proces podpořím ráda, zejména v otázce, která se týká dvou zemí, dvě nejcharakterističtější, to je Saudská Arábie, Eritrea. Jak chcete bojovat proti kořenům této migrace, když jejich vlády způsobují migraci? Mm, eh, co, podívejme se na Sudan, podíváme se na Severní Koreu, co dělá v Eritrii. Jaké možnosti můžeme uh, využít pro spolupráci s těmito režimy? Jak můžeme řídit migraci v těchto zemích? Co vůbec očekáváme od boje proti převaděčství od těchto vlád, které jsou spiklenci, pakliže vůbec ne původci tohoto převaděčského obchodu? Jak chcete jednat s korumpovanými vládami? V Eritreji neexistuje vůbec žádná pomoc eh, a žádné struktury, jak vůbec Deset milionů euro, které byly uvolněny pro Airtry, se může dostat k těm, které je potřebují. Podívejme se na zneužívání fondů eh, pro rozvojovou pomoc. Eh, řízení eh, udílení a přidělování peněz. Já tady zatím nevidím žádné řešení. Řešení znamená konkrétní mobilitu. Jaká konkrétní opatření plánujete v této oblasti? Velice stručně. Naprosto souhlasím s tím, co řekl pan Vimo, jak závažný je to problém. Chci ho také přivítat mezi námi. Jistě ví, že je vždy v našem výboru dobře přijat. Problém, o kterém hovoříme, to je stálým problémem a nemá krátkodobé řešení. Hovořil jste o konkrétních opatření v tomto akčním plánu. Můžete nám některé říci, abychom vstoupili do konkrétních odpovědí a jak reagují hm, vlády eh, zemí, z nichž přicházejí tito imigranti. Plánujete s nimi nějaká konkrétní opatření? Děkuji vám. Благодаря ви, благодаря ви за изложението. А, на първо място няма как а, да не спомена факта, че моята държава. Děkuji. Má země, Bulharsko, dobře chrání vnější hranice EU. Sice nepatříme do Schengenu, ale technicky dobře chráníme hranice, takže moje otázka je, ohledně konkrétních opatření. Vy jste říkal, že právě tahle konference povede ke konkrétním opatřením. Nemyslíte si, že trošku jsme v pozadu za e, vývojem, že prostě nestíháme. Možná bychom potřebovali mít už teď e, nějaký, nějaké zásady pro e, jasnou činnost. Možná bychom měli být schopni eh, rozhodovat se rychleji. Prostě už nemůžeme dělat, že se nic neděje. Thank you. Thank you, Chem. And... Děkuji. Děkuji všem za vaše otázky. Já se pokusím odpovědět na co nejvíce z nich ještě jednou zdůrazňuji, že summit ve Valetě se nebude věnovat otázkám, které se pojí s uprchlíky ze Syrie. Eh, tady tedy nejde o trasu přes západní Balkán. To je otázka pro jiná fóra. Také je to samozřejmě otázka pro eh, Evropský summit, který se sejde potom odpoledne. Sýrie, Saudská Arábie, Turecko tam nejsou přítomny, ale to byl záměr. Tento summit se věnuje Africe a nikoli Blízkému východu. Otázky Blízkého východu jsou samozřejmě taky obrovsky důležité, ale je to vlastně samostatné téma. Takže musíte chápat, že konference ve Valetě je zaměřená na migraci z Afriky. Ohledně role komise při provádění toho trastového fondu, myslím, že se na to ptal pan Plenkovič, Ano, tady eh, budou eh, mít svou roli služby komise, potom samozřejmě členské země EU, které budou přispívat do tohoto fondu a potom samozřejmě také eh, africké země, které budou příjemci. Tyto aktéři se potom samozřejmě budou věnovat těm eh, krokům. Konference ve Valetě nastaví rámec pro uvolňování fondů poskytuje jakési myšlenky ohledně toho, co by se s tím dalo udělat. Komise připravuje e, tuto konferenci a určitě to tam dobře zapracuje. A potom samozřejmě ten trastový fond bude mít své vlastní orgány, takže když tedy přikročíme už k těm jednotlivým projektům, ke konkrétním projektům, tak v té chvíli buď tedy použijeme ty stávající nástroje, které už máme, o kterých jsem hovořil, a nebo bude rozhodovat předsednictvo tohoto fondu. Eh, hovořil jsem, že eh, ten vstupní, ta vstupní částka do toho fondu je 1,8 miliard, ale samozřejmě předpokládáme dodatečné finanční prostředky také třeba z Evropského rozvojového fondu a odinut. Tady vlastně tedy jde o jakýsi celek naší rozvojové pomoci, kterou bychom mohli pomoci eh, co nejlepším způsobem a také se tedy podívat na interakci mezi eh, vývojem a migrací, což je eh, obrovsky důležité co se týče humanitární pomoci a k tomu, co jste říkal vy, pane Howitt, eh, ohledně eh, Libanonu, ohledně eh, dalších zemí, tady samozřejmě zase zůstanu u Afriky. Víme, že i v Africe jsou obrovské uprchlické tábory, například v Keni nebo v Somálsku. Ehm, velmi dobře vybudované, takže je potřeba tyhle ty tábory podpořit. Právě v tom našem akčním plánu eh, se snažíme jasně stanovit, jak pomáhat těmto uprchlickým táborům. Eh, nám tam jde třeba o oblasti, jako je vzdělávání, eh, zdravotní péče, bezpečnost v těch táborech. Tohle to jsou tedy ty konkrétní kroky, které tam chceme rozpracovat, aby byly co <clears throat> nejefektivnější. Otázka je, jestli jenom tak nepřesouváme ty peníze z jednoho fondu do druhého. Ono je to trošku eh, složitější, protože eh, třeba těch 1,8 miliard to nebyly jasně určené prostředky a teď prostě jdou správným směrem. Některé členské státy mm, nejsou zase tak otevřené ohledně příspěvků do tohoto fondu a oni říkají, že mm, Prostředky do eh, rozvojového fondu jsou tedy přímé příspěvky členských zemí, takže oni v podstatě mě mají takový pocit, že teď by museli tohleto dělat dvakrát. Ale já si myslím, že se nám přeci jen už daří je přesvědčit. Tady samozřejmě postupujeme pomalu, ale správným směrem. Ta otázka bezpečné trasy, ty právě, eh, ty tedy zákonné a bezpečné trasy, to je něco, co bychom určitě měli podpořit. A samozřejmě také jakýkoliv eh, systém tedy takzvaného eh, znovu tedy umístěvání, protože pokud tedy někdo bude mít eh, právo na azyl, tady musí existovat i tedy ta možnost potom eh, návratu domů. Teď se tedy díváme eh, na ty trasy, kudy se snaží tedy přemístěvat Eh, migranti a snažíme se samozřejmě taky zabránit některým těm dramatickým situacím, ke kterým dochází. To znamená, musíme je informovat o skutečnosti, eh, o situaci, která je čeká, pokud se vůbec do Evropy dostanou. Tady se také vůbec musíme zamýšlet nad tím, že bychom eh, prováděli už v transitních zemích eh, nějaký takový předběžný screening. To znamená, že by vlastně ti lidé už v těch transitních zemích věděli, zda mají, jaké jsou jejich šance ve chvíli, kdy se dostanou do Evropy. A Potom řada z vás se ptala ještě na další věc, k tomu bych mohl hovořit eh, celé hodiny, ale to asi po mně přesně nechcete, ale určitě už máme konkrétní kroky, eh, které nás napadají, eh, kde bychom mohli investovat evropské peníze. Když se zamyslíme třeba nad tou trojuhelníkovou sporu prácí. Takže máme třeba nějakého emigranta se původní země, potom jde do transitní země a už nemůže jít dále do Evropy. Ten dostane třeba nějaké kvalifikace, nějaké školení, nějaké profesionální vzdělání, které mu, řekněme, v budoucnu pomůže vrátit se do své země původu a tam nalézt práci. Tohle to je přesně něco, na co se chtějí Evropané zaměřit. Snaží se tedy eh, nalézt způsob nějaké lepší pomoci, to znamená nezaměřovat se pouze na tyhle ty nelegální trasy a na to, aby lidé jak si posou, se posouvali pořád eh, Eh, do Evropy. Takže asi takováhle by měla být strategie EU, co se týče eh, nelegální migrace, směrem k legální migraci. A nyní, v době, kdy řada afrických partnerů přislíbila, že si vezme zpátky své občany, tak e, nic moc proto nedělají. Takže vzniká takový začarovaný kruh. Eh, jak eh, můžeme eh, zajišťovat víza? Takže my se dostáváme do zapeklitého kruhu, začarovaného kruhu. My se budeme snažit v lavaletě právě prolomit tento zapeklitý, začarovaný kruh, abychom mohli mít dnes užitečnější opatření. Jakým způsobem? Na základě konkrétních opatření, abychom pokročili více s identifikací, se zjišťováním totožnosti. Protože když mají jenom pracovní dokumenty, tak nemohou být jasně identifikováni. Musíme jít ke zdroji v afrických státech. Chceme, aby digitálním způsobem byly také v afrických státech vytvářeny rejstříky obyvatel. Pakliže tato lepší Práce týkající se zjišťování totožnosti nám umožní také snadnější vízovou politiku. A e, po této stránce může Evropská unie pomáhat vytvářet pracovní příležitosti přímo v zemích původu na základě profesionálního vzdělávání a jiných záležitostí a to může zabezpečit integraci těchto imigrantů daleko užitečnějším a efektivnějším způsobem, než jak tomu bylo v minulosti. A na druhé straně máte samozřejmě pravdu v tom, že v Africe je nezbytná lepší reakce. A jak je můžeme pomoci? mít užitečnější, efektivnější imigrační politiku z naší strany, protože stále více pozorujeme, že určití imigranti z určitých afrických států, například z afrického rohu a odinut se snaží jít směrem na jich dokonce už i do Mozambiku a do Jižní Afriky, aby nacházeli práci. Je třeba, abychom se lépe zorganizovali a tak bychom možná i zde mohli uspět v tom, že pokročíme v těchto záležitostech. Naprosto s vámi souhlasím v tom, že to je dlouhodobá záležitost. Očekávám, že ve valetě budou nastartovány věci dobrým směrem, ale jsme ještě příliš vzdáleni od eh, efektivního řešení. <clears throat> Teď se tedy eh, vrátím ještě k té otázce pašeráckých tras, toho, že máme pět tisíc uprchlíků, kteří eh, klepají na dvoře u našich hranic. Tady opravdu se potýkáme s eh, migrační vlnou, kterou jsme ještě nikdy nezažili. A jak Schengen, tak další uspořádání, které máme, eh, nejsou nutně eh, špatně nastavené, ale prostě v jakémkoliv uspořádání by eh, tohleto bylo náročné. Takže my se prostě musíme nějak vypořádat s mm, rozsahem té vlny. A eh, Tohle to platí tedy zejména pro ty syrské uprchlíky. Víme, že třeba například v Libii eh, tam mm, ty tlaky trošku polevují tedy na tu trasu. Takže vlastně tam máme třeba jednoho migranta na každých sedm, osm, kteří přichází ze západního Balkánu. A tady tedy jasně potřebujeme, jak jsem říkal na začátku, podívat se na důvody pro migraci. Ehm, paní Lambert, vy jste hovořila o lidských právech, to je správné, na tohle se musíme zaměřit, když se potom podíváme na zlepšení hraničních kontrol, tak tady vůbec nejde o to, abychom tam poslali víc eh, eh, policistů nebo vůbec ostrahy hranic. Tady jde zase o to pomoci daným zemím boji proti eh, těm kriminálníkům, kteří pašují uprchlíky. Tady jde třeba o otázky jako sdílení informací, Eh, vlastně eh, pomoci jejich spravodajským službám a podobně v boji proti těm eh, kriminálním zločineckým sítím. Samozřejmě v těchto těch zemích je korupce, jsou tam problémy, ale pokud někde nezačneme, tak vůbec bude obrovsky těžké Eh, zbavit se tohohle toho fenoménu eh, nelegálních pašeráků. Hodně jste taky hovořili o Sofii a o třetí fázi. Teď je otázka, zda by bylo možné ustanovit nějakou vládu národní dohody v Libii, řada našich partnerů v mezinárodním společenství na tom pracuje. A pokud takováto vláda vznikne, tak pak okamžitě se zaměříme na to, jak bychom mohli zase pokročit s operací Sofia. Potom eh, zase jste tady hovořili o podmíněnosti, ta tam je, ale je nastavena tak, aby to bylo méně náročné pro africké partnery. Takže úplně konkrétně nám jde o to, abychom nastavili takové nějaké balíčky, kde obě strany eh, musí vyvinout určité úsilí. Takže my podporujeme třeba eh, integrování eh, navra- těch, kteří se navracejí domů, zase tedy jejich integraci do eh, domácí společnosti, eh, umožnit jim najít práci a podobně. Takže tohle si myslím, že by určitě byl nejlepší způsob, jak postupovat ku předu. Africe chybí naděje. Ano, to je pravda. Eh, dnes Mladí lidé v Africe mají tedy na výběr mezi tím být nezaměstnaní, vstoupit do nějaké radikální organizace a nebo se vydat eh, tedy eh, nějakou trasou do Evropy. A to je samozřejmě eh, obrovsky těžká situace, takže my musíme dát nějakou jinou alternativu. Už jsem hovořil opravdu dlouho, ale teď už tedy přestanu, protože věřím, pane předsedo, že asi máte další téma, které ještě musíte projednat. Děkuji mnohokrát, pane velvyslanče. Přejeme vám hodně úspěchu, aby se konference zdařila. Je to významný milník v našem v naší koncepci, ale je to jenom kamínek v mozaice, jak jste správně řekl. Tady nesmíme vkládat příliš velké naděje, že by to zbrzdilo přítok imigrantů ze Sýrie a mm, my doufáme, vše vaše konference bude úspěšná, protože až bude zase sluníčko svítit víc na jaře a nevyřešíme otázku Libie do té doby, tak přijde další příval imigrace, než který jsme doposud zažili z Iráku a z Írie. Děkuji mnohokrát. Wir kommen jetzt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 Dostáváme se k bodu číslo 6. In, <coughs> stručná informace o cestách. Vidím, že zájem o to nás skutečně bude svádět k vysoké koncentraci my jsme měli delegaci našeho výboru minulý týden v New Yorku. A měli jsme jednání s generálním tajemníkem, jeho mm, zástupcem, předsedou valného zhromáždění a dalšími partnery. Také s představiteli zastoupení misí a zejména stálých zastoupení a stálých, člá, eh, stálých členů Rady bezpečnosti. Samozřejmě jsme při těchto jednáních, ve většině jednání, popisovali situaci a jednali o situaci v Sýrii a v Iráku a migraci odtamtud. Já jsem byl pozitivně překvapen, že generální tajemník optimisticky hledí na vídeňská jednání daleko optimističtěji, než jak jsem na to doposud hleděl já. A on se domníval, že jsme na dobré cestě, aby těch 17 zemí, kterých se to týká, se dohodli, že hlavní prioritu má teď ISIS že spor, ať už ASAP nebo ISIS, má prioritu a musí to být rozhodnuto. Byť samozřejmě ještě nebylo rozhodnuto, jakým způsobem to má vypadat. Ale že nakládání s Asatem musí být předběžnou podmínkou pro to, abychom mohli postupovat proti ISISu, to myslím, že jsme se na tom dohodli naše analýza, když říkáme, že to půjde teprve tehdy, když Rusko, Evropa a USA budou stát při sobě ve svých představách, co se týče řešení této otázky jak ovlivňovat Irák, Ankaru a Riyad, protože bylo zjevné, že hnutí, uprchlické hnutí může ustat teprve, když ustane válka. Všechno ostatní je iluze. Všechno ostatní je jenom pobíhání okolo kolem symptomů. Já si myslím, že OSN naprosto zřetelně poukázala na to, že tady musí existovat multilaterální spolupráce, což jsme ze strany EU přivítali, že je třeba také navýšit pomoc fondu OSN pro uprchlíky a musíme to dát do souvislosti s trvale udržitelnými cíly a také s jednáním o změnách klimatu. To všechno už se souvisí s otázkou imigrace. Všechno spolu navzájem souvisí a musíme taky konstatovat, že jak je tomu z části i v Evropské unii, i u OSN, členské státy již nedostávají své úloze. A napro... a navzdory protichudným tvrzením se platí méně peněz. To znamená, Eh, cíle jsou stále vyšší, ale stále méně peněz pro to, aby se uskutečnili. A to je velice krátkodobé chova, krátkozraké chování nejenom členských států EU, ale mnoha zemí na světě. A tady by se mohlo udělat víc, aby jednotlivé země se víc angažovaly. Skutečnost, že EU a OSN vedou diskusy o právních možnostech že náklady způsobené uprchlíky v jednotlivých zemí se teď mohou odečítat od peněz, kterými se přispívá do mm, fondu v OSN, ukazuje, že tím pádem ty proudy a útěk bude ještě větší. To ještě nebylo dostatečně prodiskutováno. Ukázalo se, že, v té, že i v této souvislosti se musíme snažit o to, aby prostě pohled se zbavil těch národních a evropských brýlí, abychom dospěli k zásadním poznatkům. Když se podívám na tom, jak se diskutuje v Německu a v některých jiných zemích EU, no, velvyslanec z Keny může říct si, kolik milionů eh, uprchlíků je v Keni. v Keni, tak jsem v posuzování toho, že Německo stojí před zhroucením trošku opatrnější. Abych to tak řekl trochu ironicky. V současné době vedeme diskusy, i když ten vývoj je tak strašný. že v některých zemích v Ázii a v Africe se diví, o čem to vůbec eh, hovoříme, což ale naši situaci nezl, nezjednoduší. A to, že máme problém s radikálními komunistickými stranami, to ten problém taky zrovna neusnadní. Musíme si to uvědomovat nejenom my politici, musíme si uvědomit, že to je otázka související z poznatky našeho vlastního národa, aby tady extrémní pravicový populismus neměl šanci. Diskutovali jsme také o otázce celého systému OSN a fondů. To je nekonečný příběh. Já jsem se pokusil přimět generální valné zhromáždění, aby se více zapojili do tohoto procesu a kdo se stane příští rok generálním tajemníkem. Či více přibližujeme členům eh, rady bezpečnosti, tím víc klesá transparentnost. Máme tady východoevropské země, mezi nimi je žena, mezi evropskými stálými členy, která jasně řekla, Přednost má kvalitu. Kva, přednost má kvalita. Nejprve kvalita, pak žena a pak regiony. Hm, teď nemusím třikrát přemýšlet, že dospějeme k výsledku, že těch pět nejvíce rozhodujících si to tak rozdělí, jak to bude považovat za nezbytné. To jsou fakta životní, prosím. Müssen wir mal sehen, vielleicht wird hier in Moskau noch jemand, eine Frau Außenministerin. Wenn Jestli v Moskvě se stane ministriní zahraničí žena, to taky bude vypadat jinak. No, je tomu tak, že u nás vedeme řadu diskusí na poněkud nejisté půdě. A i toto se stále více diskutuje mezi členy valného zhromáždění a pořád se omílá to samé. A myslím si, že bohužel nebudeme mít příští rok žádnou změnu, jestli to odhaduji správně. Eh, správně. My jsme v Německu měli spolkového kancléře Kola, který vždycky říkal, to je hezké, aby stále přicházely návrhy, abychom se stali eh, stálými členy Rady bezpečnosti. Já to vlastně nechci, protože je to zbytečně moc drahé. Ale zdá se, že Evropa blokuje sama sebe. Mám pocit, vidíme, jako i u finančních ústavů, Evropská unie nevystupuje jedním hlasem. Evropská unie se, tam, jako se vyskytuje, hovoří ve jménu různých skupin. Já nevím, jak to je například eh, s tím dopisem pěti předsedů, který předložil Juncker ve snaze mít společný postoj. Když se podívíme, podíváme tak u Světové banky, i u OSN my jsme největšími přispěvateli. Ale jedině tím, že se necháváme rozdělit, tak prostě to nemá odpovídající dopad. No ale poté, co Evropská unie by se formálně měla stát jedním členem z hlediska rozdílu mezi stálými, přechodnými a jinými členy Rady bezpečnosti a jinými členy valného zhromáždění, by tady pomohla relativně dobrá spolupráce a naše zastoupení EU tady přebírá významnou koordinující funkci. Byl jsem překvapen, že v posledním roce došlo při, k organizování více než tisíce koordinujících schůzí. Stále tam něco probíhá, například přihlasování o rezolucích. To znamená 85 až 90 případů v OSN je odhlasováno jednomyslně a to je dobrý e, vývoj. Těch 10 kde to nefunguje, to je většinou, ale těch, to jsou ta nejdůležitější rozhodnutí. Proto se tady musí ještě vykonat hodně práce, ale já si myslím, že to je vývoj, který můžeme hodnotit jako pozitivní. Tímto uzavřím, jsou tady jiní kolegové z delegace, kteří by k tomu chtěli něco připojit. Uh, very much, uh, Mr. President. Um, I would like... Pane předsedo, já bych rád využil příležitosti a v prvé řadě poděkovat pracovníkům, kteří připravovali toto zasedání. Podle mého názoru to bylo velmi užitečné a plodné zasedání a když myslím pracovníky, tak tím myslím všechny, jak eh, ty v Bruselu, tak ty, kteří nás doprovázeli. Já se budu soustředit, pokud eh, mohu, na to, co nám generální tajemník sdělil. Pan Brok už říkal, že chce hovořit e, o těch e, krátkých poznámkách a možná, že se k tomu dostanu podrobněji ještě, než jak to učinil pan Brok sám. Nejprve bych chtěl říct, že jsem překvapen, že pan Banky mu oznámil, že během dvou týdnu to říkal minulé úterý, takže teď za týden by měl být akční plán k Syrii, akční plán OSN před vídeňskou konferencí, což je krok, proč možná byl v tuto chvíli optimističtější, než co jsme čekali. Zřejmě to byl ten důvod. Také říkal něco, co bychom si měli vzít k srdci, a to je, a já ho budu citovat, sympatizování s tím, jak evropské národy uchopily uprchlickou krizi, která byla takovým problémem a takovou výzvou. A také je důležité si uvědomit, že generální tajemník vyzval Evropský parlament, aby i ten se vyslovil jasně, samozřejmě několikrát, už jsme se vyslovili, to je, je pravda, ale zdá se, že Atlantský oceán ten náš hlas nepřekročil. Další věc, která byla podle mého důležitá, byla ta, jak pan generální tajemník vyhodnotil jedinské zasedání k Sýrii před několika dny. Říkal totiž, že se budoucnost Asáda až tak neřešila a že vlastně by nebylo fér, aby celý ten proces zdržoval jeden člověk. Říkal, že by bylo dobré celý dialog nadále rozvíjet a teprve potom hovořit o tom, co s prezidentem Asádem. Na tohle téma totiž v tuto chvíli není čas. A já jsem měl za to, že to je velmi zajímavý pohled na věc jak by mohlo mezinárodní eh, společenství uchopit celý problém toho stávajícího prezidenta. A další věc, hovořil o tom, že teroristé existovali v minulosti, ale nejsou tak radikalizováni, nebo nebyli tak radikalizováni jako islámský stát. Takže je potřeba odlišovat islámský stát od kohokoliv jiného. A bylo slibné si vyslechnout, že všech 19 států, a na to už upozorňoval i pan Brok, 19 nenutně ne států, ale zúčastněných subjektů se vyslovilo v tom smyslu, že islámský stát je třeba porazit. A to je asi vše z toho, co jsem se poznamenal. Zvláště jednání s generálním tajemníkem, který s námi jednal něco přes 30 minut, bylo pro nás velmi poučné. Zjistili jsme, jak vidí ty nejnaléhavější otázky uprchlické krize, jak vidí jádro celého problému, také jak vidí další témata, jako je boj proti změně klimatu a další otázky. A nejdůležitější je vždycky se podívat na příčinné problémy, ať už jde o boj proti změnám klimatu, tak ať už jde o problém Sýrie. Vždycky je třeba hledat eh, příčiny a to jsme si eh, jasně vysvětlili s panem generálním tajemníkem. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád vyslovil poděkování bruselským pracovníkům i těm, kteří nás do New Yorku doprovázeli. Bylo to velmi důležité setkání a podle mého i velmi úspěšné. Poukázalo to na úzký vztah mezi Evropským parlamentem a OSN, když jde o řešení otázek společného zájmu, ať už jde o uprchlickou krizi, ať už jde o genderovou nerovnost nebo otázku míru, rozvojové pomoci a stability. Také bych rád poukázal na reformu OSN, která by ještě více zprůhlednila postupy, jakými se řeší nejnalévější otázky dnešní doby. Jakmile bude generální tajemník eh, OSN zvolen v roce 2016, tak určitě to bude nejlepší kandidát který může tu funkci dostat bez ohledu na jeho původ. A to v zájmu řešení konfliktu, včetně těch, které jim říkáme zmrazené konflikty, protože jsou oblasti, kde se eh, stále ještě objevuje eh, velmi stará zášť, jsou to latentní konflikty a my se musíme zaměřit na to, jak v tuto chvíli může Evropská unie pomoci při reformě OSN, aniž bychom jakkoliv podkopávali jednotlivá práva členských států. Společná bezpečnostní politika funguje tepr- jedině a teprve tehdy, pokud existuje jednomyslnost a v několika případech tato jednomyslnost naplněna nebyla. A já mám za to, že je velmi důležité jako základní rys svrchovanosti se vyslovit v národním zájmu tam, kde je to na místě. A proto bychom měli bojovat za posílenou roli Evropské unie v OSN, a včetně jednotného, eh, jednotného členství EU v Radě bezpečnosti. Členské státy a další mezinárodní organizace by měly pracovat na společné míru, bezpečnosti a rozvoje. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Eh, jedna věc toho, co jsem si poslechl, mi tady způsobuje obavy. Mm, když se podívám na boj v Kurdistánu, byl jsem v Bejži, eh, to je na sever od Bagdádu. A to, co jsem si vyslechl z úst odpovědných zástupců z Kurdistánu mm, i z Iráku, je, že mezinárodní koalice nedá, nedělá svou práci. A že mezinárodní koalice vlastně má, e, jí trvá pět let zbavit se islámského státu. A když za tři dny mohli skoncovat se Sadamem Husajnem, proč potřebují pět let na zničení islámského státu, zatímco na to umožňuje pronikání jeho hranic a tážeme se proč těch pět bodů u řeky Tigrit nebylo bombardováno, aby se skoncovalo s logistikou ISISu před Kurdistánem, což je nejdůležitější. A dospějeme k jednomu závěru. Jsme tady, musíme se ptát, zda chceme bojovat proti islámskému státu, anebo využíváme chaosu, který způsobuje isla, islámský stát. Je nepochopitelné, že OSN říká, že se bude bojovat proti islamskému státu, ale přitom tady hovoří jenom o světovém univerzu. Je to politicky naprosto neakceptovatelné. Je to urážka inteligenci. To, co dělá OSN, to je pouhá retorika. Ale skutečnost v teréně tady není vůbec konkrétní boj proti islámskému státu. Pět let perspektivy, no to je žert. Lo que quiero decir es que cuando una coalición... Rád řekl, že když mezinárodní koalice s těmi nejmocnějšími státy nedojde k rozhodnutí bombardovat logistická místa islámského státu, podporuje jeho obchodní cesty, kterými se zásobuje, nechá zásobovat islámský stát stále tím, co potřebuje a říkají, že potřebují pět let na to, aby ho zničili. To je urážka inteligence a je to negování pravdy. To jsem chtěl říct. A to, co na druhé straně říkají politici a vojáci, kteří bojují v Kurdistánu a v Iráku proti islámskému státu. Lo, říkají všichni a na naši adresu. Herzlichen Dank, das richtig verstehe, Děkuji mnohokrát, ale chápu-li to správně, nedojde k žádnému vojenskému zásahu na ISIS, dokud nedojde k politické dohodě v té, na tom území. A tato dohoda tady není. Zatím tam jsou jednotlivé vojenské zásahy jednotlivých zemí, které každá dělají něco jiného. <clears throat> Francie, USA proti ISISu, <clears throat> Rusko proti Asadově opozici a Ankara proti Kurdům. To je společná současná strategie. Žádná vojenská akce proti ISISu. A to nebude nic platné, když se nám nepodaří takovéto chování, když vemu Francii jako příklad za celou Evropu, když prostě tady nedospějeme ke společnému obsahu. Může dojít pouze k dohodě Saudské Arábie a Iráku o prioritách A to pak vyvolá reakci v dotyčném regionu a tom OSN může se usnést na tom, co chce, na čem chce, pardon. Pakliže Evropa, Rusko a USA si každý dává jiné priority, mohli by leda vysvětlit těm, se kterými mají lepší vztahy, jak by se mohlo dospět ke společné prioritě a proto jsou vídeňské rozhovory v této souvislosti skutečně rozhodující a ne rozhovory v Radě bezpečnosti. <clears throat> Tak tedy to chápu alespoň já. Děkuji mnohokrát a slovo má nyní pan Plenkovič, který eh, bude hovořit o dvou zprávách. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Events which jsou události, které charakterizují důležitost toho, že Ukrajina je jednou z hlavních priorit Evropské unie a Evropského parlamentu. Já jsem byl požádán, abych byl předsedou delegace sestávající ze sedmi poslanců. Je zde kolega Pitula dnes odpoledne. Byli jsme delegací která 25. října eh, monitorovala průběh ukrajinských eh, voleb a přesně před rokem se účastnila i místních voleb a prezidentských voleb. Spolupracovali jsme s OECD a úřadem UNHCR a pozorovatelskou misí OECD Tana Rosa Zlata. Spolupracovali jsme rovněž s Radou Evropy. V tuto chvíli byla jejich delegace vedena ehm, zástupci místních a regionálních orgánů a úřadů. I výbor regionu zde měl své zástupce. Bylo to poprvé, co delegace Evropského parlamentu v této zemi sledovala místní volby. Bylo to poprvé po v Kosovu a Gruzii. Sledovali jsme, zda dochází k dodržování uznávaných standardů a účast byla 46,5%. Na třech místech nebylo možné volby realizovat podle plánu Maniopol, což potom další velká města v rámci oblasti Doněck pod dohledem ukrajinské vlády a Krasnodar Zmirsk, kde se budou volby opakovat Ještě pár slov k právnímu rámci. Volby se konaly za nového právního rámce z července. Existovaly zde tři volební systémy v jednom. Nejprve eh, většinový systém, potom dvě, dvoukolový systém kde se vybírá z dvou nejlepších z prvního kola a třetí volební systém je systém otevřeného systému, takzvaný poměrný systém, kdy se hlasuje pro zastoupení v místních zastupitelských orgánech. Tedy to je dopad toho, že ne všechny výsledky prvního kola se zveřejňují 15. listopadu, by měly být výsledky druhého kola a měli bychom potom mít úplný obrázek o tom, jak by měly vypadat zastupitelské eh, orgány. A důležité je se uvědomit, že 5 milionů lidí se nemohlo účastnit voleb, nemohli volit. To jsou dočasně okupované oblasti Doněcku a zde stejně jako na Krymu nebylo možné volby realizovat. Má se za to, že jakmile budou naplněny bezpečnostní předpoklady, tak bude možné odvolit, bude možné provést registrace voličů i v oblastech, kde to v tuto chvíli nešlo, takže bychom měli pomoci našim ukrajinským partnerům a přátelům uspořádat i v těch okupovaných oblastech v okamžiku naplnění bezpečnostních předpokladů eh, volby. Jsou zkrátka oblasti, kde to zatím nešlo. Celkový kontext eh, byl takový, že eh, se volby konaly za složitých ekonomických, politických a sociálních okolností Dochází k novelizace ústavy, pro, proběhlo první čtení, uvidíme, jak proběhne druhé čtení. Mělo by na základě eh, dojít, na základě toho dojít eh, k určité centralizaci systému. Jak víme, eh, hlasuje 300 poslanců v horní sněmovně, takže uvidíme, jak to půjde. Jde o stabilitu stávající koleční vlády a je důležité z hlediska Evropské unie konstatovat, že pro evropské politické síly by měly nadále zůstat stabilní. Ještě jedna věc, na kterou bychom mohli upozornit z hlediska místních voleb, komunálních voleb. My využíváme rámce našich výborů, kdy důležité je pro nás sledovat právní harmonizaci, kdy se vyjadřujeme, radíme. Uh, našim partnerům v tom, jak vylepšit legislativní rámec a vůbec volební právo. Tohle je naše první mise ke komunálním volbám a druhá mise, jak už říkal pan předseda Brok, by se měla soustředit na druhé eh, zasedání ehm, z minulého týdne výboru pro přidružení pan předseda Krojsman zahájil v Kijevě toto jednání spolu s eh, Petem Coxem, který eh, byl eh, na misi výboru pro evropské záležitosti, což je velice viditelná velmi eh, odborná technická pomoc, která by měla přispívat horní sněmovně, nejenom co se týče evropských záležitostí. Sešli jsme se pre, s prezidentem Porošenkem, s premiérem Jaceňukem, strávili jsme tam spolu s kolegy dva a půl dne a přijali jsme společné prohlášení a doporučení uh, na radě také proběhla tisková konference, také jsme se sešli s zástupce úřadu pro boj proti korupci, sešli jsme se s generálním eh, prokurátorem a sešli jsme se s lidmi za humanitární pomoc, eh, životní prostředí a i humanitární pomoc, která byla nashromážděna zde v Evropském parlamentu Petras Ostravič se o toto staral, ačkoliv teď v tuto chvíli není v sále, aspoň ho nevidím. Federika Mogherini je v tuto chvíli v Kijevě a jedná s kontaktními osobami na Ukrajině. Nejdůležitějším tématem eh, by mělo být to, co se bude řešit zítra. Celá řada Eh, legislativních návrhů, které se týkají eh, plánu pro eh, odstranění vízové povinnosti. My se velmi těšíme na to, jestli se podaří získat pro tento účel základní většinu, což by mělo umožnit přijetí příslušného rozhodnutí na radě. Je to rozhodnutí, které Evropský parlament podporuje. My spolupracujeme s našimi partnery v Kyjevě, tak aby byly dány základní předpoklady. A 7. prosince bude probíhat rada pro předružení, bude tam komisař Hanes, celá řada dalších komisařů a zástupci států e, i Evropského parlamentu a budeme hovořit o evropské orientovaných záležitostech na Ukrajině. Já děkuji všem kolegům, kteří se účastnili těchto dvou misí a děkuji kolegovi Minskému a dalším kolegům z Evropského parlamentu a děkuji i za politickou podporu panu předsedovi Brokovi, když jsme zpracovávali eh, téma Ukrajiny. Děkuji. gospodine predsjednie <clears throat> sloio bih se s ocjenama izbora koje iznio gospodin Plenković. Samo bih... Děkuji za slovo. Já naprosto souhlasím s tím, co říkal pan Plenkovič. Chci ještě upozornit na některých velmi důležitých věcí. Místní volby na Ukrajině probíhaly za eh, velmi náročné situace, protože probíhaly v zemi, která nemá pod kontrolou celé své území, což samozřejmě způsobuje problémy při organizování voleb. Tyto volby měly za úkol um, potvrdit fungování institucí po sesazení eh, minulého prezidenta Janukoviče a také po prezidentských a parlamentních volbách. Nový zákon volební, který byl eh, schválen teprve nedávno, má velmi komplexní pravidla, která eh, zatím ještě nebyla eh, uplatněna. Tohle to bylo vlastně poprvé, kdy se tenhle ten zákon uplatnil. No, takže došlo k některým eh, kontroverzním věcem, protože na Ukrajině asi 1,5 eh, milionů eh, lidí, kteří jsou vnitřně vysídleni a ti měli problém vlastně hlasováním, protože Kromě toho tam nebyly žádné stropy k, pro předvolební kampaň. Média umožňovala politikům tedy kampaň pouze podle, eh, na základě komerčních pravidel. Tam bylo asi 350 tisíc kandidátů pro 170 tisíc eh, křesel v místní a regionální správě. Byla tam celá řada nových eh, politických postav, které měly poprvé možnost být zvoleny. Problém, eh, který jsme zaznamenali, byl třeba eh, skupování hlasů, eh, využívání místních úředníků jako kandidátů a pak tam také byly tři případy, kdy celé hlasování bylo zrušeno, protože byla spochybněna integrita postupů. I přes tyto všechny nedostatky. Eh, můžeme říci, že eh, ukrajinský lid tedy projevil svou vůli a pomohl tedy demokratické konsolidaci země. Děkuji. Danke sehr, Herr Präsident. I would like to thank eh, our... Děkuji. Děkuji všem kolegům, členům týmu, kteří nám se poskytli zprávu. Já jsem také byl na Ukrajině minulý týden a tam jsem se setkal s lidmi, kteří pracují na několika ministerstvech. Sešel jsem se také s náměstky ministrů, kteří hovořili o tom, že nepotřebují pomoc pouze s těmi velkými tématy, jako je právní stát, a podobně. Pro ně je velmi důležité, abychom dosáhli pokroku v jednotlivých sektorech, tedy která spadají pod tato ministerstva, to znamená Potřebujeme se tedy zaměřit nejenom na ta globální témata, ale i na konkrétní otázky. Bylo by tedy dobré, kdyby my ze strany Evropské unie jsme tedy udělali takový nějaký přeskum toho, co se událo za poslední rok, kde jsme byli úspěšní, co se dobře podařilo a kde bychom se naopak měli zaměřit na věci více než v minulosti. Já jsem poměrně optimistický a to právě díky tomu, co jsem viděl během své návštěvy eh, a také na základě těch setkání s, s těmito lidmi, kteří opravdu jsou nadšení pro svou práci. Děkuji. Ja, dank u wel. Uh, dank u wel, voorzitter. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, André za tento věcný způsob, jakým jste vedl naše delegaci. Já sám jsem se vrátil teprve včera a musím vám říci, drazí kolegové, že když chodíte po ulicích Kijeva někde mimo centrum, tak vidíte hodně chudoby. Hospodářská recese stěžuje velmi život mnoha Ukrajincům. Reformy potřebují čas, ale pro mnoho lidí ten čas už nestačí. Takže tyto reformy by měly být uskutečňovány rychleji, měly by být daleko sáhlejší. A kdyby byla politická koalice stabilní, tak by to možná bylo možné. V jiných oblastech se pokulhává rovněž boj proti korupci, reformy justičního aparátu. To nefunguje dobře. Ale co dobře funguje, a to je třeba také říci, to je reforma policie. To probíhá dobře, tady je také podpora USA a Kanady. Je, jsou tady skutečně pozitivní viditelné změny, což je e, značný rozdíl vůči policii v minulosti, která byla ražena tím sovětským jaksi duchem. I v oblasti energetiky jsou na dobré cestě v potírání korupce a to dobř, má dobrý dopad na cenu energie, deregulace, méně předpisů ze strany státu, znamená méně korupce. To je také slibný sektor i pro mnoho malých a středně velkých podniků, ale ukazuje se tady, že je nutno ještě mnoho systémových změn. Dochází ke zneužívání trhu stále. Třeba zlepšit trhy, vytvořit orientaci hospodářství na konkurenceschopnost, na hospodářskou soutěž, což by umožnilo takhle dobrou úroveň mest. Je tomu tak? že kolegové v parlamentu se snaží přidávat na plyn, ale částečně tahají za ruční brzdu. Eh, přidávají, částečně přidávají plyn a zároveň tahají za brzdu, takže z toho motoru se kouří. Například hm, legitimace, pardon, legislativa k, legaliza- k, k vízové politice, to bylo ve čtvrtek. Potom eh, plán proti korupci a občanská společnost se tady velice silně angažuje. Uvidíme, jak to bude probíhat. Občanská společnost hraje důležitou roli, nezbytnou roli. Dank. Haben Sie noch etwas zu sagen? Das ist nicht der Fall. Herr Naht. Doch? Herr Naht auch nochmal? Ja, doch, na, Herr Naht noch dran. Me da de que... Mám dojem, že Ukrajina se nenachází v situaci mimo zemí, které nejsou v konfliktu. Ukrajina je země ve válce a částečně obsazená, okupovaná. Logické by tedy bylo, aby bylo obyvatelstvo se cítilo spojeno se svými zástupci, kteří byli zvoleni v demokratické situaci. Ale viděli jsme, <clears throat> jak eh, oligarchové tam jednali, ale když se podíváme na účast ve, volka, ve volbách v okupované zemi s válkou 46% proti 54%, to znamená 54% obyvatel nemá zájem na tom, aby se v zemi něco změnilo nebo co se děje. Podíváme-li se na geografickou situaci, dochází ke snižování mezi Eh, když se podíváme na Donbass, tam byla účast 30%. Hovoříme-li o tom, že 30% voličů se účastní voleb, <clears throat> kde normálně dochází k lidové volbě, tak já tedy nevím, co je lidová volba. A když si uvědomíme, že v Ukrajině existuje demokratic, v demokracii v, tak, v takovými čísly, účasti ve voleb. To tedy nevím, kde je ta demokracie. Thank you, colleagues, uh, Mr. Děkuji, kolegové. Děkuji vám všem. Mám dvě poznámky na závěr. Naše meziparlamentní práce. Možná bychom je měli vnímat trošku eh, taky formálněji, co se tedy týče eh, zapojení té eh, rady o přidružení a tady vlastně bychom jasně ukázali, co naše parlamenty chtějí, aby tedy vzniklo. Takže teď nás čeká třeba zasedání Rady 7., které mm, to bude určitě aktuální. Nevím, kolik z vás ví, že po změnách legislativy v Nizozemsku, tedy po referendu, zase bylo mm, nadnesena možnost eh, referendum ohledně dohody o přidružení mezi EU eh, e a Ukrajinou. A tohle to je docela zvláštní iniciativa, Eh, asi přímo teda nemá za úkol zkomplikovat život eh, Ukrajině, ale přece jenom to komplikuje eh, evropskou situaci. Takže tahle dohoda, na níž řada z nás v EU pracovala, teď vlastně je ohrožena, co se týče tedy jeho vstupu v platnost. Takže po té, co jsem hovořil s kolegy v, Kile, v Kijevě, bych chtěl říct, že jsme ochotni koordinovaně tedy mm, organizovat nějakou debatu v Nizozemsku, protože to referendum by mělo být snad někdy 4. dubna eh, příštího roku a já si myslím, že my přece jenom máme morální povinnost, protože jsme to ratifikovali 16. září 2014, jak ve Štrasburku, tak v Kijevě. A teď opravdu je tedy potřeba na pomoci ratifikaci toho, této dohody. E, takže všichni, kteří chtějí na pomoci tomuto ratifikačnímu procesu, obracím se na vás s žádostí o pomoc. Potom tady máme kolegy jako Mark, který sice je e, e, z Vlámska, ale z Flander, ale tedy hovoří eh, holandsky, tak možná by nám eh, mohl právě v tomto procesu pomoci. To je opravdu eh, trapné, že jsem slyšel, že vláda se vyjádřila v tom smyslu, že nezasáhne do veřejné debaty. Ještě jsem zapomněl na jednu věc, když jsem hovořil o OSN, Možná to ještě můžete zvážit v politických skupinách. Když nějaká politická skupina předloží iniciativu na výbor, tak to můžeme mít. Máme třeba příští rok doporučení eh, radě ohledně tedy eh, postupu v OSN, takže můžete. Samozřejmě potom máme taky jednací řád, který eh, musíme dodržet, takže tam proto platí určitý postup. Děkuji. A dnešní eh, zasedání je u konce. Yeah.